Madam uh, Minister, Your Excellency Ambassador. Vážená paní ministrině, vážený pane velvyslanče, vážení kolegové, Mám tu čest zahájit zasedání a přivítat vás, paní ministrině. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste si udělala čas na návštěvu našeho výboru. Vážená paní ministrině, vzhledem k geopolitické situace Pákistánu je vaše země v čele boje s extremismem, a to nejen v příhraničních oblastech, ale také vnitřně. Vaše vláda vynaložila úsilí na podporu právního státu a na překonání vnějších i vnitřních eh, tlaků. Například eh, jste se snažili o normalizaci vztahů s Indií, to bylo umožněno tím, že obě strany se rozhodly, že jejich vztahům by neměly eh, dominovat spory o Kašmír. Víme také, že spolupráce s NATO a s americkou armádou není jednoduchá. A eh, vyhlídka na to, že zahraniční armády opustí Afganistán během roka, že tato věc tedy vyvolává otázky a obavy. Paní ministrině, vaše vláda se snaží dosáhnout rovnováhy mezi závazkem Pakistánu, že bude bojovat proti extremismem, a mezi e, tím, že musí nějak řešit smíšené veřejné mínění. Vy jste první žena v této funkci a to ukazuje, že Pakistan je moderní země, kde se ženy těší stejným právům jako muži. Paní ministrině, dovolte, abych vám dala eh, slovo a na vaše vystoupení na že diskuse s poslanci našeho výboru. Děkuji ještě jednou za to, že jste přišla mezi nás. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Dovolte, abych úvodem řekla, že pro mě a pro mou zemi je to skvělá příležitost, jak se podělit o názory na úkoly, jimž čelíme v Pakistánu a pohovořit také o příležitostech, které leží nejen před Pakistánem, ale před celým regionem. Nejprve, paní předsedkyně, eh, vy jste eh, hovořila o důležité věci, a já jsem ráda, že se to získává uznání. Za poslední čtyři roky demokratické vlády v Pakistánu se velice jasně kladl důraz na jednu otázku a to je uznání toho, že eh, pokud chceme eh, mít mír v zemi, je třeba dosáhnout míru i za našimi hranicemi. Pokud se podíváte na zahraniční politiku Pakistánu, je vidět, že skutečně klademe veliký důraz eh, na dosažení tohoto eh, míru s našimi bezprostředními sousedy. Snažíme se opravdu dosáhnout míru eh, se všemi sousedícími zeměmi, ať už je to Indie, s níž máme za sebou 50 let nepřátelských vztahů, máme za sebou tři války. A důvodem eh, je to, že tady máme územní spory, včetně eh, Kašmíru, ale rozhodli jsme se, že se musíme pokusit vytvořit eh, ve vztahu s Indií takovou atmosféru, kdy nebudeme brát válku jako nějakou možnost řešení, ale budeme se vše snažit řešit dialogem. A Pakistán se tedy eh, rozhodl úplně obrátit 40 let eh, starou politiku a normalizovat vztahy s Indií. My jsme se rozhodli, že nyní završíme normalizaci vztahů, včetně obchodních, a chceme, aby lidé v Pakistánu i lidé eh, v Indii viděli společnou budoucnost pro celý region. Pak je tady Afghánistán. To je země, s níž eh, máme velice odlišnou, ale také složitou historii. Afghánistán je země, kde například v posledních třech desetiletích jsme, eh, se k nám dostalo 3 miliony afgánských uprchlíků. Byli jsme k ním pohostění, otevírali jsme jim své školy, eh, svá města. ale v posledních třech desetiletích, zvláště v tom posledním desetiletí, eh, stále byl tady problém vlastně přesunu lidí do Pakistánu z afgánské hranice. Další lekce, kterou jsme si vzali z historie, je taková, že v Pakistánu nemůže být mír a stabilita, pokud mír a stabilita není i v Afghánistánu. Máme 2600 eh, kilometrů dlouhou hranici s Afghánistánem a každý den překračuje tuto hranici 6 000, 56 tisíc lidí. Takže cokoliv se stane v Afghánistánu, má přímé dopady i uvnitř Pakistánu. Politika s Afganistanem je taková, že chceme, aby Pakistán ve vztahu k Afganistánu fungoval jako soused a zprostředkovatel míru a stability. Nemáme žádný zájem zajít někam dál. V tomto kontextu jsme v posledních eh, letech například provedli akce takové, že jsme pozvali prezidenta Karzájího na inauguraci našeho prezidenta, což byl významný signál ze strany Pakistanu vůči Afganistánu, že chceme, aby to byl vztah rovného s rovným. Jako ministrině zahraničí jsem hodně cestovala do Afghánistánu, víc než do které jiné Eh, země. Například teď v pátek jsem zase měla rozhovory s afgánským ministrem a rozhodli jsme se pracovat na iniciativě, kterou zahájil prezident Karzai eh, v New Yorku. A sice že chceme vést diskuse o dohodě o strategickém partnerství mezi Pakistánem a Afganistánem. To by mělo odstranit eh, určité bezpečnostní vakuum, které zatím existuje. Institucionální eh, vztahy mezi armádou, mezi spravodajskými složkami, eh, diplomaty, politiky, to je věc, která bude pro budoucnost velice důležitá. My tedy chceme tyto institucionální vztahy mezi oběma zeměmi nastolit. Pokud vás zajímá, jakou cestou se ubírá demokratický Pakistán, tak je určitě dobré podívat se nejprve na zahraniční politiku. Ale e, není to jenom e, zahraniční politika. Dovolte, abych nyní přešla k Pakistánu samotnému. Já často říkám, že to, co na cizince někdy působí chaoticky, když si třeba čtete e, v novinách zprávy o Pakistánu, tak eh, ve skutečnosti jde o to, že instituce v Pakistanu hledají své ústavní místo. Ať už je to parlament, ať už je to nezávislé soudnictví, ať už je to občanská společnost, sdělovací prostředky, různé instituce. Všichni eh, se snaží dosáhnout eh, o u, e, ústavní rovnováhu na základě ústavy z roku 1973. Chtěla bych vás upozornit na několik úspěchů demokratické vlády z posledních let. Největším úspěchem bylo to, že když tato vláda nastoupila, tak eh, náš eh, prezident řekl, že tato eh, válka je válka, která je vlastně vnucována Pakistánu ze západu. A to není možné. Nemůže se dotýkat našich dětí, eh, našich obyvatel, našich vojáků. Tato vláda ukázala, ale že je připravena bojovat proti extremismu, což je zcela bezprecedentní v historii Pakistánu. A eh, vláda se tedy stotožnila s tímto bojem proti extremismu a to Pakistánu umožnilo vést významné vojenské um, operace. Když tato vláda se dostala k moci, pouze necelých 30 eh, procent území bylo pod vládní kontrolou, Když to nyní už je to 70 A to ukazuje, čeho může demokracie dosáhnout, když je schopna ukázat, co je nejlepší pro obyvatele a je schopna vytvořit eh, veřejný prostor, který umožní činit to nejlepší pro lidi. Za druhé, je eh, třeba napravit mnoho chyb. Pakistan je eh, pojat jako federace, která má eh, provincie, mají pravomoc k využívání vlastních zdrojů a pro účely rozvoje svého vlastního území a života svých obyvatel. Během několika vlád se to všechno trochu eh, rozředilo. Eh, často ústava stála v pozadí, když byly eh, u moci vojenské vlády. Vy jste také členové parlamentu, takže víte, že když nemáte jako politická strana silnou většinu v parlamentu, musíte vytvářet koalici, která je vždy méně efektivní než vláda jedné strany. A, a Přesto vše e, tato vláda byla schopna provést tři změny ústavy, e, které vyžadovaly dvoutřetinový souhlas parlamentu. Ta první změna e, se týkala změny ústavy z roku 73 a potvrdila, že tedy provincie mají určité pravomoci. Ta druhá ze tří změn se týkala posílení volební komise v Pakistanu a snahy, aby tato komise byla silnější a více nezávislá. To bylo vedeno eh, snahou, aby ty nedostatky eh, v Pakistánu, rozdíly mezi provinciemi, uvnitř provincií, mezi provinciemi a federací, aby byly odstraněny. A Snažili jsme se tedy o to, aby zdroje i odpovědnost byly na stejném místě. Je tedy nyní na provinciích, aby se starali o vzdělávání a zdravotnictví a také na to dostávají zdroje, a to v mnohem větší míře, než tomu bylo dříve. Dále Národní eh, komise pro finance vlastně dělila zdroje mezi provincie a mezi federace a provin- provincie. Ale tato komise nemohla 20 eh, let v Pákistánu fungovat, protože se prostě nedařilo dosáhnout konsenzu. A my jsme rozhodli, že je na čase, aby federace dávala provinciím více prostředků. Federace dává více provinciím, Národní komise pro eh, finance Eh, znovu zavedla mechanismus přerozdělování. Pak je tady ještě další důležitá věc. A my jsme rádi, že Evropská unie eh, pokládá lidská práva a sociální ochranu za důležité. My to vnímáme jako příklad společností, eh, na něž aspiruje i Pakistán a další země v regionu. Bohužel v mé zemi a v zemích eh, podobných Pakistánu, potřebujete zákony pro to, aby bylo možné chránit ty zranitelné skupiny. A potom vlastně společnost se na tomto základě může dál rozvíjet. Jsem velice hrdá, že zastupuji vládu, která na sebe vzala odpovědnost za to, že bude chránit eh, zranitelné skupiny. Chtěli bychom skutečně být eh, sociálním státem. Pakistán zatím ještě nemá dostatečné zdroje pro to, aby mohl být sociálním státem. Nicméně rozhodli jsme se, že i přesto, že máme nedostatek zdrojů, musí stát převzít odpovědnost za ochranu těch nejvíce zranitelných vrstev společnosti. My jsme eh, zahájili program, který se týká domácností těchto zranitelných skupin a e, vlastně platí se z něj třeba e, zdravotní pojištění, dostávají různé dávky, podporu v nezaměstnanosti a podobně. Také jsme se rozhodli, že ta částka nepůjde vlastně muži, jakožto hlavě rodiny, ale ženě což zároveň posílilo postavení žen v domácnosti, protože teď ty ženy jsou zdrojem příjmu. Jsme také hrdi na to, že naše země v posledních čtyřech letech přijala důležité právní předpisy o právech žen. Jsou to, je to například zákon, na kterém se ještě pracuje, to je ochrana žen před domácím násilím, ale máme například ochranu žen na e, pracovišti a poprvé v historii e, Pakistánu jsme také e, založili nezávislou komisi pro lidská práva, která se zabývá mimo jiné i postavením žen v pakistánské společnosti. Takže to jsou všechno důležité kroky, kterých jsme dosáhli. Já samozřejmě ráda eh, zareaguji na nějaké konkrétní obavy, ale obecně bych řekla, že eh, Pakistán je země, před kterou ještě stojí mnoho úkolů, ale zároveň je to země, která je eh, připravena se těchto úkolů zhostit. V posledních letech se skutečně proaktivně snažíme tyto úkoly řešit. Thank you very much for... Děkuji, paní ministrině, za vaše vystoupení mnoho věcí nám to osvětlilo. Nyní dám um, slovo panu Salafrankovi, koordinátorovi za EPP. Prosím. Gracias. Eh. Děkuji vám, paní předsedkyně. Počkám, než si paní ministrině vezme sluchátka na překlad. Sí, eh, ministra. Vážená paní ministrině, Jménem Evropské lidové strany bych vás chtěl přivítat na půdě Evropského parlamentu a e, poděkovat vám za to, že jste e, přijala mezi nás. Zároveň bych poprosil toho kameramana, jestli by bylo možné nějak posunout. If you could move, please. it's working? Sí, muchas gracias. Gracias, señora ministra. Děkuji vám. Takže paní ministrině jménem eh, klubu Evropské lidové strany bych vám chtěl poděkovat, že jste přišla dnes odpoledne mezi nás. Brusel je město, eh, které se netěší právě eh, velké přízni eh, počasí, ale jménem tady naší politické skupiny bych i tak chtěl vás tady přivítat. Moje první otázka se týká obecného politického klimatu ve vaší zemi. Vy jste uh, hovořila o vaše uh, snahy, o to, jak si jednotlivé instituce snaží najít své místo. Uh, Víme, že tady byly určité rozpory mezi eh, výkonnou a zákonodárnou složkou moci a mě by zajímalo, zda můžete pohovořit o mm, tom obecném stavu politické situace i s výhledem na eh, volby, které, pokud jsem dobře informován, se mají konat eh, příští rok. Samozřejmě, paní ministrině, víte, že Evropský parlament na říjnovém zasedání přijal usnesení o případu dívky Malaly, eh, které talibánci hrozili smrtí. Zajímalo by mě, jaká opatření přijala vaše vláda na to, aby eh, zabránila eh, těmto hrozbám a jejich naplnění. Eh, těší nás to, co jste udělali v oblasti lidských práv, ochrany žen a v této souvislosti by mě zajímalo v tomto konkrétním případě, ale i obecně, jaká opatření vaše vláda eh, ještě zvažuje. A na závěr, abych nechal prostor i kolegům, eh, vy jste říkala, že když se destabilizuje situace v Afghánistánu, okamžitě to ovlivní situaci ve vaší zemi. Hovořila jste o těch 2600 kilometrech hranic, téměř 60 tisících lidech, kteří každý den překračují hranici. Jak tedy vidíte situaci po stažení mezinárodních sil, k němuž má dojít v roce 2014. Myslíte si, že se ta eh, situace eh, stabilizuje nebo že naopak to bude další destabilizace v regionu? A pak ještě, paní ministrině, bych se zeptal, jak hodláte čelit hrozbám Talibanu, a jak vaše země může eh, podpořit úspěšný boj proti těmto extremistům v regionu. Děkuji. Can we take several questions or you, do you want to... Chcete odpovědět hned? Nebo počkám další ročníky, takže prosím, máte slovo. Okay, first of all... V první řadě mi dovolte, abych eh, vyjádřila uznání za podporu, kterou nám jakožto EU, eh, e jako demokracii v Pakistanu poskytujete. Je skutečností, že EU podpořila Pakistan ve všech důležitých aspektech a zejména v případě eh, autonomie a zejména v případě eh, povodní. A pokud budeme mít strategický způsob, jak podpořit zemi, která je ohrožena terorismem, a jde tady o boj v přední linii, tak je zapotřebí eh, dostat podporu také, pokud je o přístup k trhu a EU nám v tomto pomohla. Ptal jste se na eh, politické klima v Pákistánu. Za posledních 60 let je to poprvé, kdy budeme mít eh, plně demokratické volby do parlamentu, bude to na začátku příštího roku. Takže to už je v samo o sobě velká věc, která vypovídá o politickém klimatu v Pákistánu. Jsou tady různé politické skupiny, mají různé cíle, různé ambice, ale na úplném úvodu jsem již uvedla, že mnoho z těchto politických skupin, které soupeří o, e, ve volbách a mají e, různý program, tak se dvakrát setkali a e, spojili se, aby prošly některé věci v ústavě, aby ukázali politickou zralost, ke které Pákistán došel. To, že byla vyžadována vojenská operace, tak to bylo za požehnání všech hlavních politických skupin, protože to bylo ve veřejném zájmu, ve zájmu politického systému. Ukazuje to, že politické skupiny už dostatečně zralé na to, aby reagovaly na potřeby naší země. Vy jste hovořil o legislativní, legislativě a exekutivě. Legislativa to je parlament a exekutiva je tedy vláda. Myslím, že to funguje poměrně dobře. A uvidíme, ty volby budou také ukázkou toho, jak dobře fungujeme. Protože je zapotřebí podpory vlády, ale samozřejmě zapotřebí, aby také věci prošly parlamentem. Ale myslím si, že exekutiva fungovala do posud dobře. Dále jste hovořil o té dívce Malé a o ochraně, kterou je zapotřebí poskytnout ta ochrana jí bude poskytnuta. Momentálně se jí dostalo léčebného lékařského šetření v USA, které stále probíhá. Veškeré eh, náklady jdou na eh, hradí Pákistán a byla ohrožena teroristy, ale vláda zajistila ochranu této dívce eh, už třikrát, ale tato dívka i její rodina tuto ochranu odmítly. Ale bereme tuto věc velmi vážně. Dále bych chtěla eh, říct si další věc. Všechny skupiny, všechny politické skupiny v Pakistánu se spojily eh, v eh, otázce této dívky, protože každé, každé dítě má právo na vzdělání a má právo, na toto, má právo toto právo uplatňovat. Takže máme tady vizi Pakistánu, kdy menšina se snaží ukázat nebo vyvolat určitý den, který není pravý o Pakistánu. Ale po útoku na Malalu, tak celý Pákistán se postavil za tu vizi, kterou ona reprezentuje, to znamená právo na svobodu. Pak jste hovořil o Afghánistánu a o tom, jak, jaké je naše stanovisko, jaká bude další situace. Zda očekáme větší nebo menší stabilitu. Odpověď vám nemohu poskytnout dnes, protože to bude záviset na tom, co se stane do roku 2015 v tom přechodném období. Očekávají nás mimořádně důležité měsíce, roky, hlavně měsíce. To, co nastane od tohoto okamžiku do roku 2014, ovlivní, zda vytvoříme podmínky pro to, aby některé věci v Kánu se nestaly nezvratnými, aby všechny subjekty, které mohou být zdrojem násilí, tak zda je možné stabilizovat situaci, abychom dosáhli mírového Afghánistánu. A bude to záviset na tom, jak se, postav, jak se postavíme k těmto důležitým otázkám. Ty budou určující pro to, co se stane v Afghánistánu po roce 2014. Nicméně byla jsem potěšena a Možná je to nejlepší zpráva, kterou jsem slyšela za mnoho měsíců. A sice, když generální tajemník NATO mi řekl, že mohu být jistá tím, že ne, nedojde k žádnému bezpečnostnímu váku no fáku, ve A to je tedy oficiální eh, sdělení. Děkuji, paní ministrině. Eh, nyní koordinátor eh, SD. Pan Vezanín. Děkuji, paní předsedající, děkuji, paní ministrině. Jménem skupiny sociálních demokratů bych vás rád uvítal, také já v Evropském parlamentu. Je to pro nás vždy potěšení, když mezi nás zavítá žena ve vysoké politické funkci. Je to něco, z čeho se můžeme i my poučit, protože když se podíváte na radu, na eh, evropských ministrů, tak eh, můžete mít pocit, že tato oblast je vyhrazena mužům, takže eh, vám blahopřejeme Jaká je moje otázka? Neváže se to tolik na zahraniční politiku, ale zajímalo by mě, ehm, do jaké míry má dopad eh, ekonomická krize na Pákistán a jak to souvisí eh, s různými problémy v sociální oblasti. Sociální problematika má určitě dopad, pokud ne přímý dopad, na eh, schopnost extremistů získávat nové lidi pro jejich boj. Vy jste v této souvislosti zmínila, že bylo dosaženo určitého pokroku v boji proti extremistům a že se vám podařilo, aby se z toho stal boj pákistánského lidu, boj proti terorismu. Protože to je něco, co ovlivňuje pakistánskou společnost, to znamená, že není možné to řešit pouze vojenskými složkami. A mě by zajímalo, co dalšího děláte a jak je možné toho dosáhnout. A dále, jak to souvisí s, například se vzděláváním. Protože čím jsou lidé vzdělanější, zejména to platí pro mladé lidi, tak mají menší zájem na eh, tom zapojovat se do extremistických činností. Moje otázka tedy je, jaká jsou opatření v této oblasti a jak řešení sociálních otázek a otázek v oblasti vzdělávání je propojeno také na boj s extremismem. Děkuji, prosím, máte slovo, paní ministrině. Ano, myslím si, že to, co říkáte, je naprosto pravda. Paní předsedající, eh, vážení kolegové, uh, Paní ministrině, ano, tyto dvě věci jsou propojeny, souvisí spolu. Určitě víte, že my jsme požadovali, aby nám svět pomohl v boji proti terorismu a chtěli jsme také vojenskou podporu. A chtěli jsme mít také ekonomické příležitosti pro pakistánský lid a pro naši zemi. A proto jsem uvedla, že jsme velice vděční za uh, tu podporu, kterou jste nám poskytli a jak postupujeme a spolupracujeme s OSN v případě obnovy v těch hraničních oblastí a v oblasti mezi Pákistanem a Afghánistanem, tak aby mohly být vytvořeny příležitosti pro lidi, pro obchod a tak dále. Dále eh, GSP+. Tady to má také velký význam, protože to pomůže země, která za posledních deset let nesla náklady těch válečných konfliktů ve výši 70 miliard dolarů. Došlo ke snížení přímých zahraničních investic a také investic v samotném Pákistánu, protože aby se investice uskutečnily, tak tomu je zapotřebí mít bezpečné prostředí. A posledních deset let nebylo prostředí v Pákistánu bezpečné. A během posledních měsíců zejména, tak došlo k vraždám vojáků mezi Pákistánem a e, Afghánistánem a to nepomáhá vytváření e, ekonomického prostředí. Pokud jde o tu sociální stránku a vzdělání, jak jste zmínil, tak na začátku jsem uvedla, že jsme mnoho zdrojů poskytli provinciím a je na nich, aby zajistili také vzdělání. A v ústavních změnách, o kterých jsem hovořila, tak jsme provedli takovou změnu, že vzdělání není jenom právem každého dítěte, ale je to odpovědností státu tuto, toto vzdělání poskytnout. To znamená, že eh, každé dítě musí dostat vzdělání. A je to odpovědnost státu. Je tady tedy eh, zjevný pokrok. A jsme velmi vděční Evropské unii za to, že reagovala na, na náš požadavek o preferenční přístup na trh a děkujeme za ten přístup eh, na základě GSP+. Je to obrovská příležitost pro pakistánský, pakistánský lid a je to ta největší možná a nejlepší příležitost, kterou eh, můžete nám poskytnout a pomoci nám takto v boji proti terorismu. Eh, děkuji, paní ministrině. Nyní navrhuji, aby hovořil pan Charleston. A poté mám tady ještě tři požadavky o slovo. Pan Sajat. Mon a paní Hak. A vy jste se také o slovo? Dobře, na má se dostane. Začneme panem Tanokem. Děkuji, paní předsedající tady jsem a rád bych vás také uvítal za ECR. Moje eh, skupina eh, zahrnuje velkou část britských konzervativců a máme velký zájem, eh, protože tady máme mm, historické vazby s Pákistánem. Během let jsem sledoval záležitosti týkající se dodržování lidských práv v souvislosti s křesťanskou menšinou. Došlo, tady k zabití žen a pronásledování nebo údajnému pronásledování různých eh, skupin Týká se to různých skupin, se kterými jsem se setkala také v Londýně. Dále je eh, zakázaná určitá skupina v Pákistánu a jejich spirituální eh, vůdce bude účasten na konferenci, která proběhne zítra a mnoho Eh, mnoho osob v Británii má původ v Pakistánu. A mě by zajímalo, proč tato muslimská komunita je v Pakistánu stále zakázána. Nebo proč nemůže svobodně eh, uplatňovat své vyznání a platí to také pro Bangladeš, nejenom pro Pakistán. Dále ještě k politice. Mohli byste se vyjádřit ke vztahům s Indií? Minulý týden došlo k Minulý týden došlo k popravě je to už věc, kterou už můžeme, eh, která už je minulostí a můžeme očekávat lepší vztahy mezi Dilí a Islamabádem. A dále by mě zajímala otázka k zahraniční politiky a týká se to složek NATO, ISAFu, protože tady panují určité obavy, zejména pro ISA, Někteří požad, vidí v tomto příležitost pro Taliban. Mě by zajímalo, zda byste se k tomu mohli vyjádřit. Jak, jaká je vazba mezi Talibanem a, a ISFem? Děkuji, říká paní předsedající. Ještě několik dalších řečníků. Pan Sajak. Děkuji za slovo. Je pro mě velkým potěšením vás tady přivítat, paní ministrině. Vítáme vás v Evropském parlamentu. Já předsedám, skupinu, předsedám skupině Přátel Pákistánu a hovořím tady jménem této skupiny. Ještě před otázku bych vám rád poblahopřál k eh, vaší včasnosti a budeme se řídit vaším příkladem. Mám několik připomínek ještě před položením dotazu. Za prvé, Otázka toho preferovaného statutu Most Favored Nation v případě Indie. Už nějakou dobu to řešíme, pozbuzovali jsme v tom jak eh, Pákistán, tak Indie a tento postup vítáme. A váš ministr zahraničí eh, byl tady mezi námi a jednal o této otázce, takže se je velmi dobře eh, vědom podpory ze strany Evropského parlamentu. Pokud jde o dívku Malala, tak myslím si, že jde o případ, který skutečně pohnul světem. za, nedotklo se to jenom Pakistanu a celého světa. A myslím, že to je kvůli tomu, že sdílíme určité hodnoty a kvůli tomu se lidé spojili na základě zkušeností této jedné dívky. Vím, že do toho, mm, že různé, člen, různé státy se zapojily do toho, aby eh, se tato dívka mohla dostat do Spojených států, do Spojeného království. Mm, myslím si, že eh, se její zdravotní stav velmi, velmi zlepšuje. Mám otázku, která se týká blížících se voleb. Víte, že Evropská unie se dříve zapojila do eh, misí pozorovatele a zajímalo by mě, zda máte nějaké informace o tom, jaké eh, mise pozorovatelů budou v Pákistánu a zda my jakožto Unie budeme eh, moci působit na základě eh, přístupu, na který jsme byli doposud zvyklí. A úplně závěrem, tady jde o zkušenost, kterou mají mnozí občané EU v případě, že cestují do Pákistánu, protože se zvyšuje trend únosů, a někdy dokonce zabití. Mám případy z různých míst eh, Unie, Mohamed, eh, mm, tři mrtví, byli to britští občané, nikdo nebyl předvolán soudu. Malik Mohamed Ekbat ten byl unesen, vrátil se do Spojeného království, jako většina lidí, když jsou propuštěni, ale pak se vrátil do Pákistánu, aby eh, bylo dosaženo spravedlnosti a byl zabit. Nikdo ho už poté neviděl. Kromě toho bych chtěl upozornit na velice pohnutý případ, který probíhá ve Spojeném království. Týká se to šestileté dívky Etty Anjim Wilkinson, Její otec je uvězněn, protože ji odvezl před čtyřmi lety ze Spojeného království a odmítá sdělit, kde se nachází. Je v Pákistánu a my potřebujeme pokud pomoc pákistánských orgánů, aby zajistili, že je živá, že je v pořádku a chceme samozřejmě, aby se vrátila do Spojeného království. Poskytnu podrobnější příklad, případy Eh, ministru zahraničí, ministři, ministerstvu zahraničí, ale byl bych rád, kdybyste nás mohla ujistit, že uděláte vše, co bude ve vašich silách, proto abyste nám eh, pomohla eh, dostat zpět tuto britskou občanku. Děkuji. Kolegové, to jsou velice důležité otázky, ale hovoříte příliš dlouho a musím vás poprosit, abyste byli mnohem stručnější při kladení otázek. Ještě jednou pan Milan Mon, prosím. Děkuji. Já bych poprosil eh, paní ministrině, aby si vzala sluchátka, protože budu hovořit materštinou. Děkuji, paní ministrině, jsme velice rádi, že jste tady. Eh, v pondělí eh, hned odpoledne to není ideální čas v Evropském parlamentu, protože nám často trvá přejet z těch vzdálenějších zemí ale je vidět, že nás to opravdu zajímá, jak já, tak třeba tady pan Jáně jsme vyrazili dřív, abychom si vás mohli vyslechnout. Takže jenom jedna otázka, velice stručná, paní ministrině. Eh, po znovu zvolení prezidenta Obamy, jak vidíte vztahy mezi Pakistánem a USA, eh, které eh, v posledních letech prošly určitými otřesy či napětím. Nebyly to vždy vztahy jednoduché a to samozřejmě Eh, ovlivňuje i situaci vztahu vaší země k složkám NATO v Afghánistánu. Takže co očekáváte od tohoto nového mandátu prezidenta Obamy z hlediska vztahu mezi Pakistánem a USA, také mezi Pakistánem a NATO? Děkuji. That's, uh, okay, so first... Děkuji. Tak pondělí odpoledne je asi špatný čas pro všechny parlamenty, nejen pro ten evropský. I u nás je docela eh, časově náročné, než se všichni poslanci sjedou. Eh, začnu možná eh, tou poslední otázkou. V posledních několika letech jsme měli určitá složitá období ve vztahu s USA a hodně, myslím, bylo spíše dáno nepochopením protože Pakistan samozřejmě je eh, hlavní strana pro zajištění eh, mírového a stabilního eh, prosperujícího Afganistánu. Proto samozřejmě potřebujeme i mírový a stabilní Pakistán. A Pakistán proto učiní maximum. To platí i pro boji proti terorismu, protože to je věc, která se dotýká i našich obyvatel, našeho hospodářství, naší země, možná víc než kterékoliv eh, jiné na světě. A proto je v našem vlastním zájmu, abychom eh, bojovali proti jakékoliv skupině, která se uchyluje eh, k násilí pro vyvíjení tlaku a uplatňování své síly. Pokud jde o očekávání od před eh, prezidenta Obamy. V posledních měsících USA a Pakistan, myslím, obnovili své vztahy, které se dostaly téměř do normálu. Mezi oběma zeměmi zase panuje důvěra a ukazuje to, že když na tom pracujeme a máme společný cíl, tak to, tak to jde. Takže já mám pocit, že bychom měli být schopni dále spolupracovat. A naše očekávání je takové, že v Afghánistánu nebude ponecháno bezpečnostní vákum, že ten přechod bude odpovědný a to očekáváme od NATO, od USA i od dalších zemí. Nicméně, pokud jde o vztahy s NATO, myslím, že teď máme společný cíl v Afganistánu, ale samozřejmě je považujeme za velice důležité. Pan Sayat hovořil o tom postavení Indie. K tomu bych se vyjádřila tak, že v Pakistanu jsme měnili politiku po 40 letech a Pakistán má velký zájem na tom, aby vztahy s Indií uh, už nebyly rukojmými historie. Chceme se dívat ku předu a chceme vnímat ten vztah mezi oběma zeměmi i z regionálního hlediska. Je jasné, že z hlediska Bruselu to jsou regiony, které se nově vyvíjejí, nikoli jednotlivé země. Přes všechny úkoly, kterým EU čelí, je EU skvělým příkladem toho, jak celý region může spolupracovat a my doufáme, že by to mohlo platit i pro nás. Takže naše vztahy s Indií eh, chceme eh, vypracovat tak, abychom na ně mohli být eh, hrdí. Pokud jde o Malalu Yusuf, o tom jste hovořili, skutečně se za ní postavilo hodně lidí v Pakistanu. Byla tady zmínka o nadcházejících volbách a pozorovatelské misi. To je úkolem volební komise vlády, která vlastně schvaluje ty pozorovatelské mise, ale myslím si, že Pakistán to určitě EU umožní, protože je to dlouhá tradice. Pak tady byla zmínka o několika konkrétních případech, konkrétních osob a na závěr jste mě požádal o osobní ujištění. E, mohu tedy vás ujistit, že prostudujeme podrobnosti tohoto případu a učiníme maximum. Pro pana Tenoka. Myslím, že vaše informace, že ahmedírský eh, muslimové jsou v Pakistánu eh, zakázáni, to je informace zcela nesprávná. Prosím, aby to skutečně bylo dáno do záznamu, aby to bylo zcela jasné, jak v Evropském parlamentu, tak v budoucnu. Tyto muslimové jsou dokonce i zastoupeni v pakistánském parlamentu, takže rozhodně nelze říci, že by jejich činnost byla zakázaná. Pak jste hovořil o otázkách zabíjení žen a dalších lidí. Pakistán eh, jako řada eh, jiných rozvojových zemí stále stojí přede mnoho úkoly, ať už se jedná o sociální, ekonomické otázky nebo o otázky lidských práv. Ale v posledních letech Pakistan se skutečně aktivně snaží řešit tyto úkoly. Na začátku jsem zmínila několik příkladů právních předpisů, které jsme přijali, které mají chránit ženy. Ehm, chceme chránit eh, ekonomicky i sociálně zranitelné skupiny a my doufáme, že to naší společnost eh, rychle změní tak, aby se podobala i vašim společnostem, ale musíme být trpěliví a musíme se navzájem eh, povzbuzovat eh, k většímu úsilí. Pak jste hovořil o, o oficiálních obvinění týkajících se sítě Isa Hakány. Eh, bylo řečeno, že USA se snaží tím zabývat ve spolupráci s Pakistánem a nedávno americký kongres rozhodl, že označí síť Hagány jako teroristickou. Pakistán úzce spolupracuje se Spojenými státy a byl tedy eh, požádán o vyjádření. My jsme se tedy vyjádřili v tom smyslu, že se nemůžeme vyjadřovat k této síti Hakání, protože to není pakistánská síť. Pokud se americký kongres domnívá, že to je instituce, která má být označena eh, za teroristickou, tak, tak samozřejmě může učinit. Takže to vůbec eh, s námi nějak nesouvisí, my je nějak nepodporujeme. Samozřejmě v tomto regionu jsou určité, určitá fakta, která je třeba řešit. My jsme opakovaně řekli, že Pakistán se z dobrých důvodů domnívá, že jakákoliv eh, organizace, která používá násilí, nemůže být přítelem Pakistánu. A my se snažíme to dát eh, najevo, pracujeme na tom i s dalšími spřátelenými zeměmi a chceme skutečně zajistit, abychom si v tomto mohli navzájem pomáhat. A pak tady byla ještě Eh, komentář k ženám ve funkci ministra zahraničí. Tak máte eh, Cathy Ashton, eh, vysokou představitelku a my jsme všichni velice hrdí, že mezi nás patří a myslím, že i vy na ní můžete být hrdí, protože je skutečně velice efektivní dáma. A pokud jde o ty sociální a ekonomické úkoly, o těch už jsem hovořila. Děkuji vám, paní ministrině. Máme tady ještě čtyři žádosti o slovo, takže Dám vám všem slovo. Jak vidíte, je za 10 minut 4. Ve 4 má být zahájeno hlasování, takže prosím o stručnost, tak aby paní ministrině měla ještě čas na odpověď. Uh, prosím, Eh, abyste ty své otázky omezili eh, časem jedné minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní eh, ministrině, je to opravdu skvělá příležitost, že si můžeme s vámi vyměnit názory. Má první otázka se týká vztahu Pakistánu s Iránem. Jak eh, tedy to vidíte v geopolitickém kontextu a ve vztahu k těm obavám, které panují v Evropské unii? Má druhá otázka se týká svobody projevu, především pokud jde o přístup k informacím na internetu. Žijeme v globálně propojeném světě. Eh, je v Pakistanu samotném zhruba 50 milionů Eh, webových stránek. Samozřejmě cenzura eh, může mít vliv i mezi zeměmi. Jaký je váš pohled na to? A je stále stránka YouTube eh, zablokována v Pakistánu a pokud ano, můžete vysvětlit proč? A předložila vaše země nějaké návrhy zasedání Mezinárodní telekomunikační unie, která nyní zasedá v Dubaji? Máte nějaké priority, pokud jde o internetovou zprávu? Děkuji. Děkuji, to bylo opravdu velice stručné. Pan Scholz je další na řadě. Prosím, držte se tohoto příkladu. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěl poděkovat paní ministrině za vaše vystoupení. Nejprve bych se vás chtěl zeptat, jak jaký je postoj Pakistánu Eh, pokud jde o nedávné uznání Palestiny jako eh, pozor, člena pozorovatele v eh, OSN. A jak se díváte na iniciativu generálního tajemníka pan Ki Muna, který vyzval k vytvoření zóny bez zbraní na Blízkém východě? A pak tady jsou zprávy o úzké spolupráci mezi pakistánskými eh, továrnami a německými zbrojařskými eh, firmami Heckler a Koch, které vyrábějí malé zbraně a které se eh, používají v konfliktech na celém světě. Existují konkrétní zprávy o tom, že ty zbraně, které se vyrábějí v licenci této německé firmy v Pakistánu, se prodávají do konfliktních oblastí na Blízkém východě. A bylo by tedy dobré, eh, kdybyste k tomu mohla zaujmout nějaký postoj. A pak, jaký je váš postoj ke eh, otázce Kašmíru? Děkuji, pan Atkins. Já jsem vždy stručný, paní předsedkyně, jak víte. Imran Khan říká, že Pakistan je jedna z nejkorumpovanějších zemí na světě. Je to pravda? Co s tím děláte? A za druhé, pokud jde o, kdy se změní zákon o Kat círství či rouhání tak, aby lidé neumírali kvůli tomu, že hájí práva i nemuslimů. Děkuji a pan poslat, prosím. Já vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, paní ministrině. Mám dvě klasické krátké otázky, které se týkají zahraniční politiky. Kolegyně Šák hovořila již o geostrategickém významu Pakistánu. A já bych se vás eh, rád zeptal, jaké máte vztahy se státy v Perském zálivu, kde žije mnoho Pakistánců, kde existují tradiční vazby, ale bohužel v současné době i mnoho problémů aktuálního vývoje. A zároveň se vás chci zeptat, a týká se to Střední Asie, zejména Tadžikistánu a Kyrgyzstánu, zda je mož, zda nestabilita, která tam panuje, ne, také působí na Pákistán. Paní ministrině? Děkuji. To jsou určitě zajímavé otázky. Nejprve eh, bych chtěla říci, že všechny tyhle eh, otázky jsou pro nás i příležitostí eh, vyjasnit možná některá nedorozumění. Takže ty otázky bereme v dobrém. Pane poslete, vy se ptáte na geopolitické vztahy se zeměmi Blízkého východu a jak se nás dotýkají ty změny. My máme silné strategické vztahy s mnoha zeměmi, především v rámci Rady o spolupráci GCC řada z těchto zemí prochází transformací. My podporujeme zásadu eh, územní nezávislosti zemí a pokud se objeví nějaká vnitřní eh, eh, vlna lidí v té dané zemi, kteří chtějí změnu a jsou schopni ji dosáhnout, tak to Pakistan podporuje. To byl příklad Egyptu, Tuniska, Například s Egyptem bychom chtěli mít mnohem silnější vztahy, než jak tomu bylo v případě nedemokratického Egyptu. Pakistán je eh, demokratický, takže podporuje eh, silné demokracie, ať už jsou kdekoliv. Pak jste se hovořil eh, o Kyrgyzstánu a Tadžikistánu. My máme zájem na stabilitě všude na světě, protože ta nestabilita se přes hranice dostává velice rychle. Pokud se týká těchto zemí, Máme dobré vztahy s nimi, eh, se zeměmi středo, Střední Asie. A my doufáme, že když se stabilizuje Afgin, Afganistán, tak bude možné využít eh, Afganistán jako takový eh, takovou transitní cestu pro obchodování s těmito zeměmi. V pátek jsme hovořili o rozšíření té dohody o tranzitu mezi Afghánistánem a Pakistánem i na Tadžikistán. E, to je důležité, protože pak i jim bude záležet na míru a stabilitě v Afghánistánu. Jakmile Afghánistán bude transitní e, cestou, tak to vytvoří hospodářské příležitosti a dynamiku, která je velice důležitá. Stabilita ve středoazijských republikách je velice důležitá, aby eh, Afganistán měl tuto příležitost. Pan Atkins hovořil o Imranu Khanovi, který nazval Pakistan jednou z nejkorumpovanějších zemí a co se s tím dělá. Tak zaprvé po velkém úsilí se teď snažíme do parlamentu dostat historický eh, zákon, který se týká právě dohledu eh, nad korupcí a eh, zodpovědnosti za korupci. Tři a půl roku tato vláda má tedy výbor pro veřejné účty v rámci parlamentu a vede ho opozice v parlamentu a kontrolují se tam veškeré veřejné výdaje. Pokud nějaká vláda by se podílela na korupci, pak by určitě vůdce opozice nepostavila do čela výboru pro veřejné účty. Samozřejmě v Pakistánu je korupce jako v mnoha dalších zemích. V některých zemích je ta korupce institucionalizovaná, v některých ne a my jsme si toho vědomi a snažíme se tento úkol v Pakistánu vyřešit. A proto připravujeme eh, proto i zákony. Pak se hovořil o tom zákonu o rouhání. Chtěla eh, bych vás upozornit a jsem ráda, že tady mám tu možnost, že ehm, máme zhruba 253 případů rouhání a pouze 9 z nich eh, bylo vedeno proti nemuslimům. Všechny ostatní byly proti muslimům. Takže pokud to nazýváte nástrojem na pronásledování nemuslimských menšin, to je skutečně nedorozumění. Druhá věc. Když tady sedíme v hlavních městech jednotlivých zemí, tak často slýcháme a vídáme zprávy o otázkách lidských práv Pakistánu, o sociálních otázkách. já bych se vás zeptala na jednu věc. Kdo v Pakistánu přitahuje pozornost světa i Pakistanců na tyto otázky. Je to Daily Telegraph, New York Times, Washington Post. Nebo tato média získávají informace se svobodného tisku v Pákistánu, od svobodné občanské společnosti v Pákistánu. To jsou prostě takové uh, bolesti uh, růstu, kdy se snažíme stát uh, svobodnou demokratickou společností. Pokud jde o ten zákon o rouhání, ještě bych chtěla připomenout nedávný případ Trimša Masí. Dívka, která byla pronásledovaná osobou, křesťanem, a pak byla pronásledovaná i muslimem. Uvnitř stejné společnosti, A teď ta dotyčná osoba je svobodná a hrdinou pro mnoho lidí. A je tedy třeba se vždy podívat na to, jak se k tomu staví společnost. A já jsem si jistá, že Pakistan je zemí, která jsou díky soudnictví a díky parlamentu, především parlamentu, eh, řeší tyto výzvy a to velice proaktivně. My eh, rozhodně nejsme hluší vůči těmto výzvám a vážíme se i toho, že vám to leží na srdci, to je zcela přirozené. A chtěla bych vás eh, opravdu ujistit, že děláme toho hodně. Pak tady byla otázka na eh, postavení Palestiny jakožto pozorovatele v OSN. My podporujeme eh, to, tento nový status Palestiny. Pak tady byla otázka zbraní a licencí. My jsme země, která se do tohoto konfliktu na Blízkém východě vůbec nezapojuje. Takže se mi to nezdá příliš eh, věrohodné, ale samozřejmě to ještě prostudujeme. Pak tady byla otázka eh, Kašmíru. To je velice důležité, protože dokud se nevyřeší ta otázka Kašmíru mezi Indií a Pakistanem, pak eh, lidé, kteří v posledních letech se velice eh, eh, úspěšně snažili podněcovat eh, nenávist, prostě nesloží zbraně, dokud se tato otázka nevyřeší. Ale jak to vyřešit? Můžeme to vyřešit formou většího nepřátelství? Pakistan se domnívá, že ne. Uh, Můžeme to vyřešit válkou, vojenskými činnostmi. Pakistan eh, říká, že ne. Pakistan říká, že tyto otázky můžeme vyřešit eh, dialogem do kterého musíme zastoupit i zástupce kašmírského národa, tak aby kaš- obyvatele Kašmíru sami se na tom řešení mohli podílet. Takže hodně investujeme do budování takovéto příznivé atmosféry s Indií a pak budeme moci řešit i otázky, které jsou méně složité. kdy některé věci už se nám podařilo zcela uzavřít. Then the last or the first question that was asked was about a pak tady byla e, otázka vztahu s Iránem. Evropská unie se domnívá, že to je geopolitická výzva. Na e, samém začátku jsem říkala, že tato vláda je velice hrdá na to, že zahraniční politika se zaměřuje na celý region a že se snaží zlepšovat vztahy se všemi zeměmi. Eh, jak zlepšujeme vztahy s Indií, musíme zlepšovat i vztahy s Iránem, protože také Irán má dlouhou hranici s Pákistánem a proto se neustále snažíme o zlepšení vztahů, zlepšení eh, toho vzájemného propojení, tak jako eh, tomu činíme se všemi sousedy. Pokládáme to za velice důležité, jedně tak se dosáhne míru a stability v regionu. Pokud tedy o jiné otázky týkající se jaderného programu Iránu, myslíme si, že každá země má právo na eh, mírovou jadernou energii a vždy jsme vyzývali Irán, aby se držel svých mezinárodních závazků otázku. Pak tady byla zmínka o svobodě projevu a cenzuře. Paní poslankyně, pokud přijedete do Pakistánu, podíváte se do tisku, tak uvidíte, že ten tisk je možná svobodnější než jinde na světě, takže s tím Pakistan nemá problém. Pokud jde o otázku incidentu s YouTube, to byla reakce na bezpečnostní obavy, které v Pakistánu vznikly a tak, jako tomu bylo v mnoha jiných zemích, požádali jsme o YouTube, aby zablokoval eh, tu konkrétní stránku, oni toho nebyli schopni a proto jsme zablokovali celý YouTube. Eh, tak eh, to děláme vždy, pokud budou nějaké stránky problematické, tak je budeme připraveni zablokovat. Děkuji, paní ministrině. Velmi vám děkujeme za to, že jste byla ochotná zúčastnit této rozpravy v parlamentu. Bylo to pro nás mimořádně zajímavé a velmi se omlouvám také za počasí tady v Bruselu. Doufám, že se to zlepší a ještě jednou velmi děkujeme za vaši přítomnost. Thank you so much. you very much. Thank you very much. Thank you. very much. Thank you. So, colleagues, good afternoon. Dobré odpoledne, kolegové. Začneme s elektrickým hlasováním. Máme poměrně ambiciozní pořad jednání. Já rád bych vám připomenul, že po hlasování nás čeká rozprava o situaci v Egyptě. A bude tady také přitom pan Bernardino Leon, zvláštní představitel pro eh, Jižní středomoří. Začneme s hlasováním. Ten první materiál musí projít hlasováním dvakrát. Jsou k tomu právní důvody, ale neptejte se mě, prosím, jaké. Nicméně naše právní služba nám dala takovéto pokyny. Takže první věcí, o které budeme hlasovat, je sociální odpovědnost podniků, podpora zájmu společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění. Vážení kolegové, prosím vás, abyste se pustili do hlasování. Já si také připravím svou hlasovací kartu. Amendment 1 in favor. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 2. Pozměňovací návrh pro, proti? Zdrželi se. Pardon, jednička byla s, byl ústní pozměňovací návrh, takže ještě jednou, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvojka. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, dvojka odpadá, trojka. Pro. Zdrželi se, e, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka. Ten odpadá, takže máme tady kompromis 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 8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 Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36. E, pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37. pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se přijato 42 pro, proti, zdrželi se přijato 43 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že tentokrát si budeme muset ověřit hlasování k pozměňovacímu návrhu 43 elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. V každém případě výsledek zní zamítnuto. 44. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 45. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 46. Pro. Proti. Ověříme opět elektronicky. Pozměvací návrh 46, hlasujeme elektronicky. Ještě jeden chybí do hlasování. Hlasování ukončeno, zamítnuto. Sorry. My fault. It's rejected to it uh, 27. 27 proti, 19 pro, zamítnuto. Budeme nyní hlasovat o návrhu stanovisku. Hlasujeme elektronicky. Okay, he's not, or she's not going to vote. Jedna kolegyně chybí, ale nebude hlasovat, takže uzavřeme elektronické hlasování. Přijato 41 pro, 1 proti. Prosím, máte slovo. Eh, pane předsedo, já jsem hlasovala pro, ale ukázalo se to jako zdržení. Asi je tady nějaký problém s mým přístrojem. OK, it's noted. Dobře, beru to v potaz. Musíme tedy o tomto stanovisku hlasovat ještě jednou. Začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Pane Mauro. Pane předsedo, jelikož musíme hlasovat znovu, pokud s ním budou všichni skupiny eh, hlasovat, když bude, že se budeme držet toho hlasovacího seznamu, tak budeme hlasovat pouze eh, o celém stanovisku. Je to možné? Předsedající, pokud všechny politické skupiny mají stejný eh, seznam hlasování, stejně jako ten předchozí, a souhlasí s tím, že nebudeme hlasovat o celém seznamu, tak to je v pořádku, ale není nikdo proti? Zelení? Eh, mám k tomu jednu připomínku. V pozměňovací návrhu 40 tam byl pozměňovací, ústní pozměňovací návrh 5. A v tom prvním kole jsme o něm nehlasovali. A Myslela jsem si, že to zmíním až v tom druhém kole, protože jsem si to všimla až poté. Takže to čtyřicítka a ústní pozměňovací návrh pět. který neodpadá, protože odpadá pouze, pokud přijmeme pozměňovací návrh 39, ale možná, že nám poradí sekretariát. This oral amendment five. Tento ústní pozměňovací návrh 5 odpadá, pokud je přijat pozměňovací návrh 10 alespoň to mi říká sekretariát. Tady je uvedeno, pokud je přijato a pokud je také přijat kompromis 10, tak to bude do, vloženo do textu pozměňovací návrhu 40 jakožto doplnění ke kompromisu 10. Pan předsedající, takže jsme udělali chybu, protože jsme nehlasovali o ústním pozměňovacím návrhu 5. To je to, co mi chcete říci, je to tak. A vypadá to, že máte pravdu. Paní poslankyně, no je to možné, ten text je trochu komplikovaný. Pan předsedající, kolegové, pokud vám to nebude vadit, tak navrhuji, abychom hlasovali pouze o ústní pozměňovací návrh číslo 5 a poté se budeme řídit požadavkem skupin a nebudeme tedy hlasovat po druhé stejným způsobem. Takže teď hlasujeme ústní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Omlouvám se, ještě předám slovo panu zpravodaji. Se vzhledu tego, že... Pokud je o tento pozměňovací návrh, jde o návrh, který byl doručen s tím, že by měl být zapracován do kompromisu, nicméně byl doručen teprve v pátek a z časových důvodů se nepodařilo jej zapracovat do kompromisu a proto jsem proti pozměňovací návrhu číslo 40. Pokud jste tedy proti po ústnímu pozměňovacím návrhu, tak, proti něm, tak o tom nemůžeme hlasovat v našem výboru. A budeme pokračovat dalším bodem, dalším materiálem. Ale jak už jsme se dohodli se všemi politickými skupinami, nebudeme hlasovat po druhé, ale předpokládáme, že máme stejné výsledky. A přejdeme hned k dalšímu materiálu pana Maura. A je to návrh usnesení na závěr rozpravy o prohlášeních Rady a Komise o dohodě a partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. Vážení kolegové, vážené kolegyně, pozměňovací návrh 56, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 64. Pro, proti, zdrželi se. V tomto případě si myslím, že musím hlasovat ještě elektronicky, je to číslo 64. Please uh, show the results. Podíváme se na výsledky. Hlasování je již ukončeno. Zamítnuto. Tak. Nebylo mi úplně jasné, jak hlasují socialisté. Číslo 65 je stejné jako 74. Kdo hlasuje pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. Totožné pozměňovací návrhy 75 a 80, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Totožné 77, 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stovka. Ne, pan předsedající se opravuje, je to 101, pan Kacin, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme se to elektronicky. 101. Hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto o dva hlasy. Sto dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 a 113 totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 1. Paní Kopa, prosím. Děkuji. Mám návrh eh, na ústní pozměňovací eh, návrh, který zní Uznáváme eh, závazek iráckých autorit, aby zajistili vhodné podmínky obyvatelům Kambašrádu a požadujeme v členských státech EU e podle článku 100 a 105, 3 B a 4 eh, v partnerské dohody a dohody o spolupráci mezi EU a Irákem, aby udělali vše, abychom dosáhli eh, repatriace obyvatel Kamp Haria, a to na základě individuální posuzení, tak aby Eh, bylo možné dosaženo bylo možné to vyřešit. Pan Mauro? Děkuji, pane předsedo. Bohužel musím se postavit proti předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu, protože eh, v návrhu eh, pozměňovacího, to ústního pozměňovacího návrhu, který byl předložen, tak už tady je možnost dosáhnout vyvážené řešení v porovnání se všemi pozměňovacími návrhy, pokud jde o tematiku toho daného kempu a myslím si, že musíme být odpovědní v případě řešení této eh, věci, říkal to kempu Ashraf, protože v opačném případě zkomplikujeme uh, hlasování. Takže, pane zpravodaj, vy jste proti tomuto ústním pozměňovacím návrhu. Já jsem proti pozměňovacím návrhu, které, který předložila skupina SD. Paní Kopo. A my jsme proti pozměňovací návrhu, který předložil EPP. Pan předsedající, v tom případě nebudeme hlasovat o žádném ústním pozměňovacím návrhu a budeme hlasovat o e, pozměňovacím návrhu 115 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 115 je tím pádem přijata v původním znění bez ústního pozměňovacího návrhu. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, 119 ověříme ještě elektronicky. Hlasujeme. Končíme hlasování. Přijato o dva hlasy. 120 pro, proti, zdrželi se. Opět ověříme elektronicky. Hlasujeme o čísle 120. Hlasování ukončeno. Zamítnuto o jeden hlas.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 proti, zdrželi se, přijato. 128, pro, proti, zdrželi se, přijato. 129, pro, proti, zdrželi se, přijato. 130, pro, proti, zdrželi se, přijato. 131, pro, proti, zdrželi, zdrželi se, zamítnuto. 132, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 v bodu odůvodnění A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 33 eh, s ústním pozměňovacím návrhem 2. Pan, pane Kaciny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám kompromisní ústní pozměňovací návrh, který bude znít. Increase the operativity of the EU delegation in Baghdad. As you know, many countries... Jak víte, mnoho zemí zatím v Bagdádu není, ale mají tam eh, mají Farbilu dočasnou kancelář, protože tam jim to umožní snadší přístup. A všichni jdou do Erbilu, aby zajistili dané kontakty. A proto si myslím, že tento ústní pozměňovací návrh skutečně zajistí podporu naší kanceláři, aby byla viditelná, aby mohla podporovat eh, činnost Ferbí. Děkuji. Somebody against this, uh, Pan předsedající, někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? V tom případě budeme hlasovat o um, čísle 33 s ústním pozměňovacím návrhem 2. Uh, pro, proti, zdrželi se. Výsledek není jasný, budeme hlasovat tady elektronicky. Takže 33 a máme tady ústní pozměňovací návrh pana Kacina. Hlasování ukončeno. 28 proti, 17 pro, zamítnuto. Číslo 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřicet jedna. Pokud nemá nic někdo proti, tak 41 eh, až 50 budeme hlasovat o bloku, v bloku from 41 to 50 except 43. Takže 41 až 50 s výjimkou 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní o 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že přijato, ale pokud si přejete, ověříme to elektronicky. Please close. Hlasování ukončeno. Přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Musíme hlasovat o čísle 54, protože pozměňovací návrh 30 nebyl přijat. Takže 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Totež eh, u 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní úvodní ustanovení 1 až 14. Můžeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Všechna úvodní ustanovení byla přijata. Nyní budeme hlasovat elektronicky o návrhu usnesení. OK, please close the vote. Hlasování ukončeno. 49 pro, pouze dva se zdrželi. Návrh usnesení je přijat a tímto blahopřeji panu Maurovi. No, the next is, yeah, you have to say, you have...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 Kolegové, musím vás připomenout, že výbor pro mezinárodní obchod připravil stanovisko pro náš výbor v tom smyslu, že souhlas by měl být udělen. A další hlasování je tedy závěrečné hlasování o návrhu e, doporučení. Hlasujeme nyní buď pro nebo proti, a to elektronicky. No, Again, we need to repeat again, sorry. Tak musíme to ještě jednou zopakovat, byl tam technický problém. No, no, Three more colleagues. Ještě tři kolegové. Two more. One on. <laughs> okay, let's close the vote. Is adopted uh, uh, this uh, consent with 47. Uh, uh, Takže přijato 47 pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi. The next dossier is the integration of migrants, its effects on the labor. A další téma integrace přistěhovalců, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení. Navrhovatelem je Christian Dan Preda. A hned se do toho pustíme. Máme tady ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10, eh, pardon, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní elektronicky hlasujeme o návrhu stanoviska v pozměněném znění. is the last one. Okay. Proceed. It's okay. No, no, no. no, no. This one, the three men. Remember? Hmm. So please close the vote. Zavíráme hlasování. je to přijato 46 hlasy, dva byly proti, jeden se zdržel. Pan Preda, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. My jsme hlasovali o druhé části pozměňovacího návrhu 2, ale neměli jsme o něm hlasovat, protože ústní pozměňovací návrh 1 byl schválen. Takže tam je ústní pozměňovací návrh 2 odděl, ve dvou částech, ale o druhé části už jsme neměli hlasovat, protože ten ústní pozměňovací návrh 1 byl schválen. Předsedající, ano, máte pravdu, ale ten stejně byl zamítnut, ten druhý. Takže to znamená, že eh, padá. Bereme to na vědomí. Děkuji. So that was the last uh, dossier for the... Takže to byl poslední bod do eh, hlasování dnes odpoledne a přejdeme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání, situace v Egyptě, ale na pár minut přerušíme. Dozvěděl jsem se, že kolega, uh, kolegové, že pan Leon se dostaví v pět hodin, takže máme uh, teď pauzu na 15 až 20 minut. A vraťte se prosím na pátou.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 So, colleagues, we can uh, start. Mr. Leon is uh, with us, uh, and uh, the next topic on our agenda is situation in Egypt. I would like first to welcome. Kolegové, budeme pokračovat uh, tématem situace v Egyptě. Vítám tady pana Bernardina Leona, který je zvláštním zástupcem EU pro Jižní středomoří. Jsou tady určité obavy týkající se prohlášení prezidenta Mursiho z 22. listopadu ohledně ústavy. To prohlášení je proti eh, demokratickým zásadám a právnímu státu a paralizuje soudní kontrolu. Svěřuje prezidentu Mursímu eh, neomezenou kontrolu a zaručuje tedy eh, vlastně jeho neodvolatelnost. To je velice znepokojivý vývoj to ústavní prohlášení, které chrání Radu Šura a ústavodárné schromáždění od eh, rozpuštění, bylo vydáno teprve několik dní po rozhodnutí Nejvyššího ústavního soudu o legálnosti horní komory parlamentu a ústavodárného schromáždění. Ústavní prohlášení přechází v kritickém okamžiku demokratického procesu v Egyptě, kdy všechny politické síle musí být schopny plně diskutovat o návrhu ústavy před referendem 15. Eh, prosince a parlamentními volbami, které se mají konat počátkem roku 2013. Ústavní prohlášení bylo vydáno týden po té, co pracovní skupina EU Egypt se sešla, v níž jste byl zastoupen i vy. A tato skupina zdůraznila, že je zcela nezbytné, eh, aby reformy v Egyptě proběhly demokraticky. EU eh, podporuje dlouhodobou finanční pomoc Egyptu a také Egypt podporovala v jeho eh, snahách o získání Mubarakových peněz, které byly uloženy v Evropě. Eh, v našich diskusích eh, bychom dnes si chtěli vyjasnit, jaké, jaký tlak může EU vyvinout na Egypt, tak aby se držel demokratický demokratických zásad, eh, kontroly, aby se držel právního státu, podporoval dialog s opozicí ze strany státních institucí. Je to důležitá zkouška pro nové základy evropské politiky sousedství. Eh, jaký eh, dopad může mít zásada více za více. Jaké jsou páky EU, pokud jde o získávání majetku? Jak chceme podpořit užší partnerství s Egyptem, ale zároveň musíme jasně říci, na jakých základech to partnerství má spočívat. Je třeba dodržovat základní práva, demokratické instituce, tolerantní společnost a právní stát. Pane Leone, dám vám nejprve slovo, abyste se mohl vyjádřit a pak eh, budou moci vystoupit kolegové. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon. Děkuji. Dobré odpoledne. Jsem rád, že mohu být znovu v parlamentu. Dnes hovoříme o Egyptu. Vím, že je to priorita v regionu pro nás všechny. V posledních dvou týdnech jsme viděli, že dochází k prohlubování té politické rozpolcenosti toho eh, politického trojúhelníku Je to tedy prezident a eh, muslimské bratrstvo, strana eh, svobodného soudnictví, dále část, která je zastupována členy opozice. Druhý, druhá strana trojuhelníku, to je tedy soudnictví a třetí strana většina opozičních stran. Tato rozpolcenost se prohlubuje od té doby, kdy prezident 20. listopadu vydal ústavní prohlášení a řekl, že ústavodárné schromáždění a rada Šura eh, jsou eh, vlastně chráněny před tím, aby je ústavní soud prohlásil za neústavní. Po prvním eh, po přijetí prvního návrhu ústavy, eh, ten byl kontroverzní, jak víte, eh, to bylo 30. listopadu a objevilo se, objevily se výzvy k demonstracím ne islamistů v pátek a islamistů v sobotu. Tyto demonstrace skutečně proběhly A včera i dnes zaznamenáváme napětí v Káhyře a dalších egyptských e, městech. Hodně napětí, ne žádné extrémní násilí, ale hodně napětí. E, prezident Morsi vydal, e, nebo vyzval k veřejnému referendu o ústavních otázkách, to se má konat 15. prosince. Nejvyšší ústavní soud měl včela rozhodnout o zákonnosti Rady Šura a ústavního schromáždění. Muslimští protestující obklíčili budovu, znemožnili do ní přístup. A to i přesto, že mnozí političtí aktéři, včetně eh, vůdců strany Svoboda a spravedlnost, což je strana, která zastupuje muslimské bratrstvo, aby tedy eh, uvolnili přístup. Nakonec soudce rozhodl pozastavit veškerá zasedání a zahájila se tak eh, vlastně stávka soudnictví. Byla tady také výzva, aby soudo, eh, soudci bojkotovali referendum. V neděli ten socovský klub, což je vlastně svaz, který združuje zástupce této profese, oznámil, že odmítá kompromis, zopakoval, že nechtějí vlastně dohlížet nad volbami a referendem v budoucnu. To rozhodnutí klubu sice není eh, ale závazné pro všechny soudce. Strana svobody a spravedlnosti obvinila nejvyšší ústavní soud, že se nevhodně vměšuje do politických otázek. Eh, Fronta národní spásy eh, odsoudila Mursího výzvu k referendu a důležité politické osobnosti vydali prohlášení například v tom smyslu, že návrh byl předložen nezvykle rychle, takže lidé neměli ani možnost diskutovat o jeho obsahu. Řada politických stran vyjadřovala obdobný názor a ohlásili nové demonstrace na Zítra mají se konat před prezidentským palácem v Káhiře. Prohlášení podepsalo 18 politických stran a uskupní, včetně egyptské sociální demokratické strany Národní fronty pro spravedlnost a demokracie, hnutí 6. dubna Demokratické fronty a hnutí Kejafa. Opozice buď většinou bojkotuje to referendum, nebo navrhuje, aby se zatím nehlasovalo. Ale chci vám říci, že bohužel ne všechny opoziční síly, které podporují vládu, mají tentýž názor zaznívají i hlasy navrhující eh, různá řešení, že je třeba najít nějaké eh, přemostění. Před několika minutami se objevil nový návrh pana eh, Sadata, bývalého předsedy výboru pro lidská práva, který navrhuje řešení taková přemostovací, tak aby se našla společná půda pro postoje prezidenta opozičních sil a soudců. Vysoká představitelka eh, SVČ a já jakožto zvláštní zástupce eh, jsme v kontaktu s většinou hlavních politických subjektů, s prezidentem, se zástupcem ministerstva zahraničí, se zástupci hlavních politických stran, se zástupci organizací občanské společnosti i institucí. My eh, Eh, jim říkáme, že je třeba dosáhnout eh, silného koncenzu mezi všemi politickými stranami, tak eh, aby nedošlo k institucionálnímu střetu. A také říkáme, že je třeba, aby ten, ta příprava návrhu se vrátila na správnou cestu, tak aby se do toho mohly zapojit všechny části společnosti, aby to bylo v souladu s právním státem, kde je především důležité zajistit nezávislé jsou soudnictví a ústavu, která bude chránit lidská práva a rovnost a důstojnost pro všechny. Opak opakujeme takové ty klíčové demokratické zásady všem našim egyptským eh, partnerům. Zdůrazňujeme, že je třeba vytvořit silnou eh, pluralitní demokracii, která bude respektovat oddělení jednotlivých mocenských složek, zajistí kontrolu a rovnováhu a je také třeba zajistit eh, dodržování práv menšin. Možná jste zaznamenali mé nedávné veřejné prohlášení, kde jsem zdůraznil, že Dodržování práv menšin je klíčovým prvkem demokracie. Nejedná se jenom o volby, ale také o ten proces zapojení, zvláště v tom přechodném období. A samozřejmě také třeba zajistit eh, nezávislost soudnictví, eh, svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků a svobodu projevu. To jsou také klíčové zásady. Z tohoto hlediska jsme také dali jasně najevo, že eh, tedy na každé straně jsou silné argumenty, ale pro nás je důležité, aby eh, opravdu vznikla eh, ta společná půda, aby vznikl konsenzus. Jsme přesvědčeni, že ta, ten prezidentský dekret postrádá takový konsenzus a že to byla chyba. Myslíme si, že vytváření konsensu je odpovědností všech egyptských sil, všech politických subjektů a především za to odpovídá vláda, prezident, ale obecně za to odpovídají všechny politické subjekty. Nedávno jak už připomínal eh, pan předseda, eh, zasedla pracovní skupina pro vztahy EU-Egypt. To je skvělý nástroj, pomocí nějž můžeme s egyptiany spolupracovat. Není to účel sám o sobě. Je to také začátek procesu mezi EU a Egyptem. Někteří lidé v našem týmu tyto nové vztahy popsali jako novou smlouvu s Egyptem, která se má zakládat na podpoře míru, stability, prosperity a eh, hodnot, jako je sociální spravedlnost, právní stát, lidská práva a řádná zpráva věcí veřejných. Je to velice kvalitní dokument, to závěrečné prohlášení, ve kterém se to objevuje ty odstavce o lidských právech, demokracii, koncenzu, inkluzivním charakteru. To jsou eh, velice silně formulované odstavce a spolu s tím prohlášením, které zdůrazňuje Eh, i zapojení některých poslanců Evropského parlamentu, někteří jsou i zde přítomně, pan Sala Franka nebo paní uh, eh, Utterbrock. Eh, i to všechno přispělo k tomu, že jsme se mohli setkat i se zástupci občanské společnosti před zasedáním, pracovní skupiny během eh, něj i po něm. Snažili jsme se tedy organizovat tato setkání s občanskou společností, s opozičními stranami, s politickými stranami. Snažíme se organizovat schůzky, které sami o sobě budou pluralitní, eh, které budou eh, možností, jak nabídnout nové cesty dialogu mezi oběma stranami a příslušnými institucemi. Eh, je před námi ještě těžká doba. Určitě ty nadcházející týdny před referendem a po referendu nebudou jednoduché. A jsme pevně přesvědčeni, že zatím je třeba eh, propagovat více Evropy v Egyptě. Více zapojení, více angažovanosti, větší snahu o Eh, přispění k tomuto koncenzu a toho, té inkluzivní povahy, tak to by měla vypadat ta reakce. Evropská unie má jedinečné postavení. Je to pravděpodobně jediný důležitý subjekt v mezinárodním společenství, eh, který má takový nástroj, jako je ta pracovní skupina, ta task force a závěrečné prohlášení této skupiny. A to Eh, nám dává i určitou odpovědnost a ukazuje to cestu, které bychom se měli držet eh, ve snaze eh, najít ty spojovací body. Určitě to nebude jednoduché, nejen SVČ, ale i poslanci v tom mohou sehrát důležitou úlohu a my je i vyzýváme k tomu, aby eh, se této úlohy zhostili a jednali s partnery v Egyptě s vládními zástupci, se zástupci opozice a obecně všech institucí v Egyptě. Protože to závěrečné, konečné řešení v Egyptě bude pro tuto zemi klíčové. Bude to klíčové i pro celý region a také pro Evropskou unii, pro naši společnou budoucnost v regionu. A chci tedy zdůraznit, že z našeho hlediska je zapotřebí více Evropy, více zapojení, více angažovanosti a uh, užší spolupráce s těmi, kteří se snaží uh, e, přemostovat e, ty spory a hledat řešení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane Leone. Rád bych slovo předal nejdříve členům, kteří se zúčastnili setkání pracovní skupiny v Káhyře. Je to pan Salafranka jako první. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát zvláštnímu představiteli EU za to, že rychle zareagoval na naši žádost, kterou jsme formulovali eh, prostřednictvím Běra minulý týden. Eh, děkuji tedy, že přišel dnes se nás seznámit s jeho pohledem na tu znepokojivou situaci v Egyptě. Je to vlastně eh, týden po ukončení té pracovní skupiny a týden po tedy té ukončení její práce vznikl ten prezidentský dekret. Jak eh, už říkal pan Leon, když jsme se sešli, a myslím, že paní Nejc asi z toho bude mít eh, podobný dojem, když jsme se sešli ze zástupci Rady Šura a ústavodárného schromáždění, tak ta jejich práce hodně pokročila a v podstatě už jenom řešili některé nejspornější body, například úloha šarie, eh, jakožto hlavního zdroje práva v nové ústavě. Poslanci, kteří zastupovali liberální a menšinové proudy, nám řekli, že doufají, že problém se vyřeší koncenzuálně a že se o tom nebude hlasovat. Bohužel eh, to se nenaplnilo. Myslím, že zvláštní eh, představitele se na to podívala velice pragmaticky a opatrně. A já tady mám otázku velice jednoduchou. Jaká by byla alternativa, kdyby ústavní soud, který už e, zrušil e, parlamentní schromáždění, tak kdyby rozpustil i radu Šura a ústavodárné schromáždění. A jaká je alternativa oproti referendu? Ústava stvrzuje mandát prezidenta Mursiho na čtyři roky. Nicméně po potvrzení ústavy by do měsíce měly být vyhlášeny nové volby. A já se tedy ptám, jaká je alternativa pro to, že se ta ústava neschválí. Tato otázka vyvolává i další otázku a sice, jak se SVČ dívá na text ústavy, zda ho vidí jako text, který vyhovuje většině, a, e, zda se opírá o demokratické prvky a jaké jsou možnosti toho, že se podaří dosáhnout koncenzu, když už ten ústavní text byl odhlasován. A pak ještě druhá otázka. Domníváte se, že s ohledem na okolnosti by bylo vhodné nebo žádoucí, eh, pokud eh, se to tedy eh, neodvolá tato, tento návrh, myslíte si, že je žádoucí pozastavit pomoc EU? Konzultovali jste to třeba s vládou USA? protože USA také poskytují velkou uh, i vojenskou pomoc této zemi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji panu Salafrankovi, nyní paní Menic. Děkuji za slovo. Jménem své skupiny bych ráda poděkovala panu Leonovi. Děkuji, že jste mezi nás přišel a že jste ochoten diskutovat o velice složitých tématech a o složité situace, kterou současná situace je. Jeden, já jsem byla jednou z poslankyní, která se účastnila eh, pracovní skupiny a na jednu stranu si nemohu pomoci, ale mám dojem, že některé odpovědi, které jsme dostali, když jsme diskutovali s naší protistranou, eh, tedy s Radou Šurou, a dokonce když jsme hovořili s žurnalisty, tak jsem měl dojem, že nám dávají odpovědi, které chceme slyšet. Nebo kterých se domnívají, že chceme slyšet. To byl jeden z mých dojmů. Ale čas ukáže. Ukáže se, zda skutečně eh, to, co říkají, tak také dělají, nebo zase jedná pouze o řeči. A další věc. Mm, v velice dlouhé diskuzi, téměř tříhodinové, se členy Rady Šura eh, a s různými zástupci různých politických skupin, tak tam panovala téměř paranoja. Odmítnutí čehokoliv, co by mohlo vypadat jako nějaký zásah eh, zvenku, z ciziny což je jedna věc, kterou je třeba eh, mít na mysli. Další věc, kterou není možné opomíjet, je velmi pozitivní role prezidenta, prezidenta eh, Mursího, když eh, zajistil klid zbraní v Gaze, nebo roli, kterou hrál v klidu zbraní v Gaze, to je určitě důležitá věc. A když se vrátím ještě o mnoho let zpět, tak je tady jedna věc, kterou jsem měla zmínit hned na začátku. Měli bychom se podívat na chyby, k kterým došlo po prvním, úplně prvním kole eh, tří municipálních eh, voleb v Alžírsku. Svobodných voleb. Pak došlo ke druhému kolu a během prvních eh, týdnech došlo k úlevě, ale potom to tam vypukla občanská válka. Takže my jsme polevili a pak došlo k občanské válce a určitě všechno to jsou věci, ze kterých je třeba se poučit a nezapomínat na ně. S ohledem na vše, co jsem řekla, tak musím říct, že mám pocit, že eh, jsem na rozpacích. Eh, když vidím, že pan prezident eh, Morsí, který spolupředsedal s jednom ze setkání pracovní skupiny a proklamoval svůj závazek a, mm, pro demokracii a několik málo dnů poté vydal dekret, o kterém všichni víme a nikdo z nás ho neschvaluje. Je tady třeba si položit otázku, jaké je nejlepší řešení. Má, to, má být tento dekret přijat nebo zamítnut? Má tady veřejné vystoupení nebo jsou nějaké jiné způsoby, jak to řešit? A moje otázka je, myslíte si, že máme naději, že pokud výsledek referenda nebude nějaký příliš špatný, tak dojde k dostatečně velkému počtu změn, tak, aby došlo ke zlepšení situace, nebo se domníváte, že situace je beznadějná a že nastal čas proto um, důrazně vyvinout důrazný tlak, pod který se tento velmi zranitelný režim dostal. Pan předsedající, děkuji. Ní pan Pansieri, který je předsedou delegace Magrebu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto nespochybnuji skutečnost, že prezident Egypta hrál důležitou roli ve zprostředkování míru a dostalo se mu mezinárodního uznání. Nicméně mám pocit, že toto uznání mm, bylo využeno k určitým následným krokům, o kterých právě nyní jednáme. A taková jsou fakta. Pro EU je Egypt e, významnou zemí, to je naprosto zjevné, hraje také roli rovnováhy, nebo může hrát tuto roli v tak důležitém oblasti Blízkého východu. Nicméně si kladu otázku, zda tato politika, ta trvalá politika, mm, není zaměřena na získání nových prostorů. Máme tady před sebou egyptskou společnost a nová fakta a my nemůžeme opomíjet nové fakt, nová fakta. Protože vypadá to, že jsme se dostali do velice no, obtížné situace, i pokud jde o demokracii. A souhlasím s kolegou Salafrankou, musíme vyjádřit stanovisko k tomu textu ústavy. Tady jde o pochybnou demokracii. A hm, kdybych to měla říct eh, pomocí eufemismu, tak minimálně se otvírají eh, problematické scénáře. A myslím si, že není přesvědčivá linie, která by eh, hovořila pouze o tom, že Evropa je eh, ochotná zajistit to, aby bylo více Evropy. Nevím, jestli není na čase pozvednout hlas a uplatnit novou politiku sousedství, law for more, protože musíme pomoci pozitivnímu vývoji procesu. A závěrem, rád bych se zeptal, jaká je role USA. Mám dojem, že se tam nevyskytují a zajímá mě zejména role vojenských složek. Je zapotřebí vyslat signál, protože v následujících dnech nás očekává obtížná situace. Děkuji, říká pan předsedající. Děkuji, pane Vancieri. Paní Kilnelsen další. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Leonovi za velmi zajímavé informace, které nám poskytl a děkuji rovněž kolegům, kteří se zúčastnili našeho setkání v Káhyře. Otázka paní Nates tuto si kladu rovněž, co můžeme učinit poté, co byl vydán dekret prezidenta Mursího. Pan Salap Franka hovořil o té pracovní skupině. Já bych chtěla poukázat na informace, které pocházejí z nevládních organizací. Ty se vyjádřily velice zklamaně a ráda bych to tedy ještě dojasnila, měla vyjasněné. Nevlastní organizace říkají, že jsou zklamány, Říkají, že pracovní skupina pro ně, oni ní přístup neměli. Prezident musí říkal, že se nevládní organizace účastní a že Evropská unie eh, tento postoj prezidenta akceptovala, takže já bych ráda věděla, zda je tato informace pravdivá. Eh, nejlépe nám na to eh, odpoví jistě pan Leon. A pokud pravdivá je, tak se ptám, zda tento postoj který je jistě významný. Je to jasný postoj vůči občanské společnosti a nevládním organizacím. Zda tedy tento postoj a ta reakce na něj e, nepovzbudili pana Mursího přímo k tomu, aby v otázce ústavy postupoval právě tak, jak postupoval. Co si o tomto myslíte? A e, oslabilo to naši pozici vůči prezidentovi? Děkuji, madam Jasen. Jak asi očekáváte, tak eh, požadavku o slovo je tady hodně a proto vás prosím, abyste se omezili na dvouminutová vyjádření a budeme eh, nebo absolvujeme dvě kola otázek a odpovědí. Navrhuji ještě dvě další vystoupení. Paní Šaky, eh, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Leonovi. byste jste hovořil o významu role EU a samozřejmě také o významu země, Egyptu, jakožto příkladu tranzice a také o tom, že mám před sebou obrovskou výzvu. Já jsem s velkým zájmem si vyslechla to, co eh, byla, to, co řekla eh, vysoká představitelka, to, co zaznělo k panu Mursíovi a také jaké byly reakce na otázky novinářů. A možná, že náhodou, ale bylo tady velké načasování, tak se hovořilo o e, získání aktiv, a to by znamenalo navrácení e, prostředků do Egypta. Nicméně, jaká je strategie k těmto zemím v Blízkém východě a v Africe? Tak tady máme tu strategii More for More. Eh, napsala jsem dopis vysoké představitelce s tím, že skutečně nyní bude otestováno, ukáže se, eh, zda naše svá slova proměníme v činy. A zaznělo také tady, zda se tady nejedná o hrozbu. Nenastal moment využít eh, nebo uplatnit takováto silná slova. Nicméně já si myslím, že my jsme slíbili egyptskému lidu, že se zaměříme na jejich práva, na jejich svobodu, která je důležitá Myslím si, že nastal čas, abychom ukázali, že demokracie je více než eh, jenom, že jeden muž má jedno, jeden hlas. A nemyslím si, že myslím si, že je nutné, aby byly práva zaručena zákonem. A jak vážně to myslíme eh, kladením podmínek týkajících se finanční podpory, tak to není jenom test, který se týká Egyptu, ale myslím si, že Eh, to hovoří za celou strategii More for More. A pokud nezastáhneme, nevystoupíme nyní, tak kdy? Kdy jindy? Kdy uplatníme tu doložku podmíněnosti? A kdo je naším hlavním posluchačem? Na koho se zaměříme? Na lidi nebo na vlády? A proto bych od vás ráda slyšela, zda neuplatníme ten princip more for more nyní, tak kdy jindy ho uplatníme? Pan předsedající, děkuji paní Šáke. Paní Muniz, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Leonovi za to, že přišel do tohoto výboru. Chci Eh, vyjádřit potěšení nad vznikem Task Force, jakožto nové formy diplomacie, která podporuje eh, i eh, dialog s občanskou společností, politický dialog. Je to možnost, jak napravit chyby z minula ve vztahu s Egyptem kdy vlastně ten dialog často nebyl navázán na hospodářství a sociální otázky. Je důležité, abychom rozhodně podporovali hledání konsensu to je linie, které se musí držet SOVČ i Evropská unie a je to třeba zásada, které, kterou je nutno hájit za každou cenu. Pokud to nepůjde, tak bychom museli zvážit i hospodářskou podporu. Ale pokud se ne podaří přijmout ústavu, bude to veliký neúspěch. Chtěla bych se zeptat pana Leona, jak vidí případnou změnu úlohy Egypta vzhledem k nové situaci v Palestině a přiznání statutu pozorovatele, vzhledem k tomu, že Egypt má v tomto regionu poměrně velkou váhu. Děkuji. Thank you very much, uh, Mrs. Děkuji, paní Muniz. Nyní předám slovo panu Leonovi, aby odpověděl na první kolo dotazů europoslanců. Děkuji, pane předsedající. K panu Frankovi, Jaké máme alternativy? Mm, je vždy složité si představit, co se může stát. Ale není tak složité si představit, že bez toho pozastavení ze strany eh, ústavního soudu, nejvyššího soudu, tak Rada Šura Tak to znamená, že více než rok a půl to může trvat, než se jednotlivé instituce dostanou se do stavu, kdy budou normálně fungovat. A týká se to pak i referenda. Takže možná, že Můžeme kritizovat toto rozhodnutí, pokud v Egyptě padne, pokud je přijato. Ale co je jisté? Jedná se o situaci, kdy v podstatě všechny možná, všechna možná řešení jsou špatná, to je jasné. A všechny strany mají svou argumentaci, mají svou pravdu a v něčem se také mílí. V něčem mají pravdu a v něčem se mílí. Všechny subjekty mají podstatné argumenty, jde o vybudování silné demokracie, ale pak tady máme proces. Jde nám o konsenzus, o zapojení, jakožto o nástroje, jak se dohodnout v případě hlavních rozhodnutí týkajících se a, eh, změny. Máme tedy ústavu, která byla schválena a myslím si, že bude trvat určitou dobu. A možná bude možné nové setkání se zástupci eh, Evropské vnější služby nebo se mnou a můžeme se podívat eh, na větší podrobnosti této ústavy, ale jaké je první hodnocení? Nejde tolik o obsah ústavy, ale jde spíše o tom, co v ústavě není, ne co tam je, ale co tam chybí. Znění textu je relativně neutrální, ale jsou některé důležité věci, které se v ústavě e, nenacházejí. Práva. Další prvky. Týkající se žen. Ale myslím si, že musíme provést podrobnější analýzu ústavy a obávám se, že nemáme zatím, že jsme zatím neměli tolik času. Jak jste se vy a někteří další ptali, například paní Šek řekla, když nebudeme jednat, tak kdy už jindy. Máme zrušit svou podporu Egyptu? Rád bych vyjasnil jednu věc. My jsme se dohodli na určitém rámcovém programu pracovní skupiny. A sice, že veškerá naše podpora, a to platí vždy, je podmíněna tu strategií more for more. Takže tady není co řešit pro zadiskavnější služby a vysoká představitelka znovu tento princip zdůraznila, stejně jako komisař Šefile. Zaznělo to také v březnu a v květnu loňského roku. Takže tady není co řešit. Tak to je. Nemohu vám dát odpověď, pokud je o to načasování, za to má být nyní, za dva týdny, za šest měsíců. Protože vždy musíme respektovat tyto, respektovat tyto dvě zásady. S ohledem na tyto skutečnosti, kdy bychom měli danou situaci vyhodnotit a dojít k závěru, že zapotřebí zmrazit podporu poskytovanou Egyptu. Už jsem, myslím, řekl, že před pa- chvíli předtím, než jsem se sem dostal, tak jsme dostali nový návrh od eh, pana Sedáta s návrhem řešení a v určitě v následujících dnech přijde mnoho další řešení. A s na jedinečné postavení vy, paní Otobrok, jste mohla pocítit, jak to je, když jste byla sama v káheře. A musíme pracovat na tom, aby to dále fungovalo. Abychom mohli hrát konstruktivní roli v následujících týdnech. Pro ty egyptiany, kteří se snaží najít řešení. Je to důležité. Zazněla tady otázka na Spojené státy, pancery. Naše delegace je v úzkém kontaktu s velvyslanectvím USA. Jsme v kontaktu s americkým týmem, který eh, má na starosti Egypt. A myslím si, že naše pozice je velmi podobná stanovisku eh, USA. Chceme, aby bylo dosaženo konsenzu a chceme pracovat na tomto cíli. Paní Otenbel řekla něco velmi důležitého, a sice, že zejména v tento okamžik jsou egyptiané velmi znepokojeni jakoukoliv interferencí, jakýmkoliv zásahem zvenku, z ciziny. A proto musíme postupovat velmi diplomaticky. Možná, že to není tak atraktivní, pokud jde o prohlašování zásad, ale je to pragmatický přístup, pokud chceme dosáhnout cíle. Musíme hovořit jasně, upřímně. Tak to komunikujeme s naší protistranou. A vláda udělala chybu, pokud je ten způsob, jak došlo ke schválení, nebyl tam, nepanoval tam silný konsenzus. A to jsme poradcům pana prezidenta Mursího řekli velmi jasně. Paní Nilsen, vy jste se mě ptala, zda nevládní organizace byly vyloučeny. To v žádném případě. Samozřejmě ne všechny nevládní organizace působící v Egyptě jsme mohli pozvat do této skupiny. My jsme se snažili tam mít maximální zastoupení nevládních organizací. Ano, je pravda, že třeba některé nebyly pozvány a nebyly spokojeny, ale jsou tady i jiné nevládní organizace, které vystupují velice kriticky a účastnili se zasedání a kolegové, kteří tam byli, vám to mohou potvrdit. Ale bohužel jsme nemohli pozvat všechny První jednání ještě před Task Force eh, proběhlo za účasti zvláštního zástupce EU pro eh, lidská práva, který se eh, setkal s takovým skromným počtem nevládních organizací, vyslechl si jejich obavy. Pak bylo jednání s občanskou společností v rámci Task Force, kde byli i zástupci Evropského parlamentu, byl tam také komisař Fiele a egyptské nevládní organizace i evropské nevládní organizace. Dohromady jich bylo asi 40 nebo 50, to přesné číslo nevím, ale bylo to poměrně hodně tedy um, organizací. Pak proběhla večeře, které předsedal komisař Fíle a tam byli i další zástupci občanské společnosti a egyptských nevládních organizací, takže jsme učinili maximum pro to, abychom vyslechli co nejvíce názorů a aby do těch jednání se mohlo zapojit co nejvíce lidí. Ano, nebyly tam určitě všechny ty organizace a ti, kteří se nezúčastnili, pochopitelně nebyli spokojeni, ale i veřejně jsme zdůrazňovali, že to je jenom začátek eh, tohoto procesu, není to konec. A budeme eh, to opakovat zase se zapojením mnoha subjektů. Budeme se snažit setkat opravdu se všemi a pokud eh, vy nebo někdo z kolegů mají návrhy nebo kontakty na organizace, které třeba se nezúčastnili, ale chtěli by se zúčastnit příštích jednání v rámci Task Force, tak velice rádi tak učiníme. Uh. Uh, uh, paní Šake, myslím si, že na váš dotaz jsem již eh, odpověděl. Máte pravdu, je zapotřebí se držet vždy zásad, které máme. A paní Muniz, s vám souhlasím s vámi. Je to pravda, že klíčem je konsenzus. A to je vždy poselství, které chceme vyslat eh, proti straně. A kasa palestinská otázka. Prezident Mursi se pravděpodobně eh, cítil dost silný pro to, aby mohl vydat eh, tento dekret, aniž by konzultoval ty ostatní politické síly, ale nemyslím si, že by to hrálo přímou roli, pokud je o naše působení. Pan předsedající, děkuji pane Leone a nyní druhé kolo. Pan Milamon. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat panu Leonovi za to, že tak rychle zareagoval na prozbu výboru a přišel mezi nás. Myslím, že eh, bych tady řekl takovou úvahu a také otázku. Ta úvaha je následující. Myslím, že je škoda, k čemu dochází v posledních dvou týdnech v Egyptě. A postihuje to i EU, protože to bylo těsně po zasedání Task Force, které bylo, myslím, úspěšné. Uh, a mě to tedy říkal eh, kolega, ale myslím si to i proto, že jsem si prostudoval ty obsáhlé společné závěry, programy, dokonce i přílohy. A měl jsem tady pocit, že to bylo smysluplné zasedání, bylo tam i 500 podnikatelů a hovořilo se asi o pěti miliardech eur závazků na příští dva roky a také to mělo velký humanitární rozměr. A je to škoda, protože teď tady je velice složitá situace a z toho plyne ta má otázka. Když jsem poslouchal pana eh, Leona, jak vyzývá ke koncensu a k budování těch mostů, eh, tak eh, si říkám, jak by to bylo vůbec proveditelné protože se hovoří o ústavním referendu, myslím, že to má být 16. nebo 17. Přitom politické složky jsou zcela paralizované a pan Leon říká, že zhruba 17-18 politických stran je proti, některé nejsou ve vládě, ale možná jsou trochu konstruktivnější, eh, ale přece jen za 16 dní si nedovedu představit, když ta situace je tak polarizovaná, že by se to opravdu mohlo nějak v tak krátké lůdě vyřešit. A nevím, jestli ty alternativy nebo ty konsensuální možnosti eh, budou takovým kouzelným řešením a vnutím kouzelné hůlky, ale mně to připadá velice složité a myslím, že ta situace je opravdu velmi znepokojivá. Mm, nevím, jestli ta formulace více eh, Evropy Eh, tolik pomůže, protože pro ně hlavní zásada je no interference, nevměšovat se. Takže já opravdu nevím, jak za 16 dní se podaří toto vyřešit. Eh, ten eh, dekret, prezidentský dekret, pochopil jsem, že padne, pokud nebude platit, když bude schválena ústava pokud je tomu tak, tak ten dekret sám o sobě není tak důležitý, ale co je horší, to je spíše eh, ta polarizace okolo ústavy. Děkuji. Eh, Mr. Milamo. Děkuji panu Milámonovi. Paní Romero z magrebské delegace, prosím vás, abyste se omezila na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Také já bych eh, chtěla poděkovat panu Leonovi za jeho práci v tomto složitém přechodném období. A v návaznosti na předchozí vystoupení bych se chtěla zeptat, jaký je scénář, pokud se to referendum bude konat a pokud se situace eh, konsoliduje je tady prostor pro obnovu koncenzu, jak přesvědčit tu vítěznou stranu. Ten koncenzus je velice složitý, protože tady eh, v Egyptě zazněly velice silné postoje, včetně toho prezidenta Mursího. Situace mezi těmi jednotlivými extrémy eh, je velice složitá. A to platí i pro jiné země eh, na severu Afriky tomto okamžiku bychom asi se měli zamyslet nad tím novým scénářem, jak bychom pak postupovali. Uh, Děkuji. Nyní pan Atkins, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Není to tak, že jsme se příliš a příliš brzy přiblížili panu Mursímu a váš návrh, abychom se eh, více angažovali, tak možná, že to je chybné. ne, neřídíme se tady sami do problému? A za druhé, jaká je role vojenských složek? složek? Na to jste neodpověděli. V Káze to bylo zastaveno, protože došlo ke zhoršení a došlo k konkrétním problémům eh, na severní části Sinaje. A jak Al Jazeera, tak eh, BBC uvedli, že justice je rozdělená pokud jde o provedení referenda. Někteří jsou zapojeni, někteří nikoliv. Mohli byste nám poskytnout blížší informace o tom, co se tam skutečně konkrétně děje? Děkuji panu Atkinsovi. Nyní pan posl, dvě minuty. Prezident, Děkuji, pane předsedo. Dělám si opravdu obavy ohledně Egypta, ale také ohledně našeho realismu. My tady požadujeme od těchto zemí a právem je to fundované, aby byly laicistické a demokratické, ale otázka je, zda se to samo o sobě nevylučuje. Laicismus je ve většině těchto zemí menší nový projekt, který se prosazuje autoritářským způsobem. To znamená, že neznamená více demokraci. Je třeba tedy na to hledět realisticky a já si myslím, že pan prezident Mursi pomocí ZVEP má jaksi většinu egyptského lidu, lidu za sebou, že oni podporují jeho politiku a nevím, zda bychom mohli říci, že většina egyptského lidu je proti Mursímu a druhá věc, zahraničně politická prestiž. Už se o tom hovořilo. Před před chvílí jsme zde měli paní ministrně zahraničí Pakistánu a ona hovořila velice pozitivně o Egyptu. Před 14 dny navštívili Štrásburg eh, turečtí politikové a hovořili o Egyptu velice pozitivně. Palestinci zde již byli zmiňováni a já skutečně mám obavy v tom smyslu, že prezident Mursi se mezi tím již stal jakýmsi příkladem pro celý region, tedy přesně tím opakem toho, jak my si to představujeme a co bychom si přáli. Já jsem samozřejmě proto, aby lidská práva byla univerzální a jsem pro demokracii. Musíme se eh, tam eh, do toho zapojit, ale nesmíme si dělat iluzi. A chci říci, že u evropských zemí, které chtějí vstoupit do EU, máme jasná kritéria kodaňská kritéria, ale jaká jsou naše kritéria pro politickou, politiku sousedství? Naformovali jsme je nikdy a jsou realistická? Děkuji mnohokrát panu Poslutovi a nyní má slovo pan Janes na dvě minuty. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já <clears throat> budu velice stručný, protože v této fázi diskuse už Tady toho zaznělo hodně, s čím mohu souhlasit. Především paní Muniz a paní Romero ehm, vlastně mi vzali slova z úst. A souhlasím i s pohledem eh, pana Leona na tuto otázku. A chtěla bych tedy jenom zdůraznit, že jsem eh, skutečně eh, zapálený zastánce konsenzu a dialogu i těch mostů. Ovšem, někdy to vede k neočekávaným eh, dopadům. Ale je tady jedno slovo, které tady zatím nezaznělo. Je tady ještě otázka nebo věc, která předchází konsenzu, a sice vytvořit atmosféru důvěry. A ta atmosféra důvěry nevzniká jenom výzvami k dobré vůli, ale je třeba těm jednotlivým stranám dát to, co chtějí, ale neodvažují se o to požádat a co se jim, které se jim dát mohou. Samozřejmě nic není černobílé, je tady řada niancí, ale takovouto vysokou diplomací bychom mohli vytvořit podmínky pro konsensus, který překoná tu současnou situaci. Ale myslím, že eh, ta politika a diplomacie, kterou vede vysoká představitelka a její útvary a vy sám, eh, je celkem eh, přesná a hlavně myslím, že bychom neměli nějak uspěchaně přejít k sankcím nebo k takové té tvrdé ruce při řešení takto složitých otázek. Děkuji. Thank you very much, Mr. Jane. Děkuji, pane Janesovi. Nyní opět předám slovo panu Leonovi, aby zodpověděl druhé kolo otázek. Děkuji. Nejdříve panu Mianmanu. Nemyslím si, že to je škoda. Právě naopak. Já myslím, že Task Force představuje nástroj, jak se více zapojit v Egyptě. A pracovní skupina nevedla pouze k vytvoření nástroje, ale znamená to, že pracujeme na dlouhodobých výzvách, které nemusí být výzvami pro egyptskou vládu, ale pro celý Egypt. Ať už bude vládnout v Egyptě kdokoliv. A platí to také pro Evropu. Potřebujeme vytvořit základ pro tvorbu pracovních míst, což je obrovská důležitá výzva v Egyptě. A neváže se to na tuto vládu nebo prezidenta, ale je to něco, co, eh, na čem musíme pracovat všichni. A pracovní skupina řešila také tyto dlouhodobé otázky, stejně jako je budeme muset řešit my. Myslím si, že to načasování pracovní skupiny bylo dobré, tento nástroj jsme potřebovali a ať už bylo přijato cokoliv, tak budou uplatňovány dané zásady, zásada podmíněnosti děti a zásada more for more – takže oni velmi, velmi dobře vědí, co mohou očekávat od EU, pokud je o podporu, ale egyptská strana ví také, jak tuto podporu může dostat a kdy ji nedostane. To je podle mě důležité a je dobré, že to proběhlo ještě před tuto krizí a právě před ní. E, jak by bylo možné obnovit konsenzus? Už jsem řekl, že jsme viděli různé návrhy. Dnes pod pana Sadáta, několik od eh, jiných stran. Určitě přijdou další návrhy v následujících dnech. Některé požadují dočasné schválení nové ústavy nebo změnu textu, eh, pokud je o tu starou ústavu z roku 71. Některé změny možná budou přijaty, ale ta situace se velmi mění. Místo, abychom předložili vlastní verzi, tak se snažíme podpořit Evrop, eh, egyptské návrhy, protože, jak paní vysoká představitelka vždy říká, že eh, jde skutečně o proces, který se týká Egyptu a naší roli je podpořit eh, ty egyptiany, kteří pracují na našem řešení. Abych odpověděl na vaši otázku a na to, co říkala paní Romero, co se stane v případě, že ústava bude přijata. Co říká prezident a co říkal, když jsme řešili tuto otázku s jeho týmem? Eh, řekl, že oni neusilují o prodlužování této situace, kdy eh, má prezident tyto zvláštní pravomoci, protože v okamžiku, kdy bude ústava schválena, tak platí doložka, která uvádí, že legislativní pravomoci budou okamžitě předány eh, radě Šura. Budou vyhlášeny eh, volby a parlament opět eh, se ujme svých pravomocí, to znamená, bude to mít okamžitý dopad. Tím, že prezident se vzdá těch legislativních pravomocí ve prospěch Rady Šura. Paní Romero se ptala na to, co se stane v případě, že ústava bude přijata. Uvidíme. Jednak je otázkou, zda bude přijata či ne. Hmm. Výsledek po prezidentských volbách byl velmi těsný a uvidíme, jak to bude vypadat s jednotlivými politickými skupinami od tohoto okamžiku až do referenda a uvidíme, jaká bude reakce politických sil na referendum. K tomu, co říkal pan Atkins. A sice zapojení EU a zapojení týmu vysoké představitelky a samotné vysoké představitelky. Nejde o jednu osobnost, o prezidenta, jde nám o egyptskou demokracii, nejde o politickou stranu. Naše angažovanost spočívá v tom, že nám jde o um, celou zemi. My jsme zorganizovali pracovní skupinu ještě předtím, protože jsme předpokládali, že máme dost podmínek pro to, aby, tak eh, bylo, by to bylo možné. A stejně jako zbývající část mezinárodního společenství jsme se domnívali, že ekonomická a finanční situace se v Egyptě velmi komplikuje. A armáda až do konce, až do um, srpne, srpna hrála určitou roli a my jsme nepředpokládali, že bychom měli zasáhnout. A nyní, a netýká se to pouze EU, ale i IMF, Mezinárodní měnový fond a USA, stejně jako další důležití hráči na mezinárodní scéně se zapojili. A nikdo z nás se neangažuje vůči konkrétní osobnosti. Jde nám o egyptskou demokracii. To je to, co je pro nás důležité. Zazněl tedy dotaz na armádu. Armáda eh, nereagovala během této krize, což je zajímavé. jak chápali, jak pochopili svoji roli po té, co pan prezident Mursi eh, rozhodl o změně ministra obrany. A nevyjádřili, pokud se nemím, žádné konkrétní stanovisko k této krizi. Ústava a jeden z prvků kde může dojít ke zlepšení textu, může být právě role armády. Týká se například článku, kde může kde by vojenské soudy mohly soudit civilisty. Pak rozdělení mezi soudci. Rozpolcenost justice. Ano, máme takovou informaci, že ne všichni soudci mají stejný názor. Někteří se vnímají tak, že jsou blíže barakovu režimu, někteří jsou plně nezávislí a usilují o zachování této nezávislosti a někteří sympatizují eh, se stanoviskem eh, pana prezidenta a jeho týmu. Takže eh, situace justice je rozdělená. Ale nemohu vám říci, jak, jak početné je to rozdělení, kolik soudců zastává jaké stanovisko. Paní Pasi, souhlasím s vámi. Bylo to potvrzeno také v závěrech pracovní skupiny. Jde o lidská práva, o význam Egyptu jakožto vzoru pro daný region. A pokud si přečtete závěry, na což nyní nemáme čas, ale mohu vám je zaslat, tak pokud si závěry pracovní skupiny přečtete, tak uvidíte, kolikrát jsme tyto zásady zopakovali o univerzálnosti lidských práv, o budování moderní demokracie, uvidíte, že není pochyb o tom, jak se EU dívá na danou věc. A zajímavé je, že Task Force, eh, když vytvořila tento společný nástroj, tak eh, my jsme se na tom s Egyptiany shodli. Shodli jsme se na pokynech pro to, jak můžeme nebo nemůžeme spolupracovat. A pan Janes Myslím si, že jste použil správný výraz. Jde o budování důvěry. A bohužel, to jsme v tomto procesu opomenuli. Byli bychom rádi, kdyby jednotliví aktéři spolupracovali více na budování více důvěry a doufám, že se o to pokusí. A to, co nám říkají, je, že jsou si vědomi toho, že je zapotřebí eh, výraznějšího konsensu a my jim říkáme, aby, se, aby tolik netrvali na prosazování své vlastní pozice, ale by se více zaměřili na budování důvěry. Tak, aby bylo možné najít ta pojítka s, s dalšími stranami. Souhlasím s vámi, máte zkušenosti z mezinárodních vztahů. Není okamžik pro sankce, je zapotřebí zhodnotit situaci, uvidíme, co přijde v následujících týdnech a v Evropská vnější služba za spolupráce s ostatními útvary, institucemi, členskými státy uvidí, jaké, budou, jaké jsou možnosti řešení. Může být přijato jakékoliv rozhodnutí, ale je zapotřebí počkat na ten správný okamžik. Děkuji, pane Leoné. Děkuji za to, že jste mezi nás zavítal. Přejeme vám hodně úspěchů v této nelehké době. A předtím, než uzavřu toto téma, bych rád předal slovo panu Ibrahimu Lafi z eh, generální ředitelství Levko na eh, dvě minuty pro závěrečné vystoupení. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že mm, pan komisař sledoval eh, vývoj v Egyptě probíhá pravidelná konzultace s kolegy ve Evropské vnější službě a samozřejmě jsme také v kontaktu s eh, zvláštními zástupci v daném regionu. Zapojili jsme se do přípravy task forceu a jsme zapojeni také nejenom do organizace, ale také do diskuzí o závěrech. Potěšily nás výsledky pracovní skupiny s novou angažovaností a s novou kapitolou, která se týká vztahu mezi EU a Egyptem a jak pan Leon uvedl, je to začátek. Jde, začá- to o začátek nové stránky, nové cesty vztahu s Egyptem. Dále souhlasím s panem Leonem v tom, jaká pravidla platí pro evropskou podporu a její zrušení nebo pozastavení. Samozřejmě musíme uplatňovat demokratické principy a hodnoty, ale také zásadu more for more, která vyplynula ze dvou sdělení z loňského roku. Dál bych rád řekl, že pracujeme pro egyptský lid. A například v roce 2012 jsme měli program, který se zaměřil na tvorbu pracovních míst v těch nejchudších oblastech Egyptu. Kromě toho jsme měli programy zaměřené na zlepšení um, odborné přípravy a vzdělávání. A to, co bylo oznámeno v Egyptě, bude samozřejmě předmětem zásady more for more, takže uh, mohu říct, že danou situaci skutečně pečlivě sledujeme. Pan předsedající, děkuji panu Lafiovi. A tímto vystoupení uzavřeme dané téma našeho pořadu jednání a ještě jednou děkuji panu Leonovi za to, že mezi nás přišel a přejeme vám hodně úspěchů. We are going with the next point of our agenda. Dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. Jde o zprávu o pokroku Srbska z roku 2012. Je to poprvé, co se zabýváme tímto návrhem zprávy v našem výboru. Máme tady kromě toho ještě návrh zprávy týkající se Kosova, protože obě země jsou úzce propojeny. A právě proto eh, se společně s dalším výborem jsme se vydali do Kosova spolu s výborem, pro, který vypracovával tu zprávu a oba zpravodaje tedy mohli dostat informace přímo z Prisčiny a z Bělehradu. A na posledním zasedání našeho výboru pan Vigenin, který předsedal této delegaci, tak nás informoval o dané návštěvě. Nyní bych rád předal slovo panu zpravodaji, panu Kacinovi. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, je pro mě potěšením, že toto je jedna z nejpozitivnějších zpráv o Srbsku, na které jsem pracoval za posledních šest let, jakožto zpravidaj pro danou zemi. Dělal jsem toho více, ale bylo to v balíčku, se, eh, který se týkal také Černé hory. Takže i přes ekonomické výzvy došlo k podstatným krokům, které Srbsko udělalo správným směrem. To se odráží jasně v návrhu zprávy, přestože jsme se museli držet omezení počtu slov, takže ta zpráva je krátká, je to asi 6 tisíc eh, znaků, což je maximum. A není možné eh, v tomto rámci dělat zázraky. Eh, uvítal bych zejména pokrok, kterého Srbsko dosáhlo ve vztazích s Kosovem. Dialog na vysoké úrovni začal historickým setkáním mezi Srbskem a Kosovem na úrovni premiérů setk- dneska jsou v Bruselu, budou tady ještě zítra a je to už po třetí tento měsíc. Eh, provedení dohody IBM, eh, její implementace začne za, za týden. Jde o zapojení eh, Kosova a došlo k eh, ukončení izolace Srbska. Měli bychom podpořit obě strany v tom, aby pokračovali v dialogu a aby došlo k úplné normalizaci vztahu. Bělehrad a Priština mm, za poslední 25 let mezi nimi nebyl v podstatě žádný skutečný dialog a nyní máme jedinečnou příležitost, jak přinést stabilitu na Balkán a jak normalizovat vztahy mezi těmito dvěmi zeměmi. Eh, perspektiva evropského členství, členství v EU hrála důležitou roli v této věci. Srbsko zároveň čelí eh, eh, problému a řešení eh, v boji proti korupci a organizované trestné, trestné činnosti. Rád bych uvítal také snahy Alexandra Vučiče, vicepremiéra, Měli bychom ho pozbudit. Zpráva ukazuje na to, že zapotřebí řešit eh, korupční případy na vysoké úrovni, zadávání veřejných zakázek a vazby na eh, politické strany. To, je, to jsou hlavní zdroje systém, systémové korupce. Dále vítáme snahu orgánů, kteří chtějí pracovat na reformě. Pan Vučič také oznámil, že se setká se zástupci etnických Srbů, kteří žijí eh, na jihu a Bělehrad je doposud ignoroval. Toto prohlášení vítáme a doufáme, že tomu setkání dojde brzy, doufáme, že do konce tohoto roku. Dále je tady zdůrazněna potřeba aby, byla, aby bylo dosaženo nezávislosti institucí. Došlo ke změnám na, na úrovni vlády a tím byla podkopána nezávislost. Podstatná část usnesení se týká také reformy justice a v minulých letech čelili velkým překážkám. Je velmi důležité, abychom zajistili nezávislost a profesní úroveň soudců a prokurátorů, abychom obnovili důvěru občanů v justici. Obnova srbské ekonomiky a e, evropský integrační proces jsou vzájemně provázány i s touto výzvou. Zpráva konkrétně řeší také otázku e, trestního tribunálu, což prokurátoři, soudu, což prokurátoři hodně zneužívali v minulosti. Je to hlavní článek 359. Šlo o zneužívání zákonníků. Budeme sledovat, zda naše doporučení byla implementována. Zpráva kromě toho hovoří také o gay parade, která byla zakázána letos a eh, testem bude také to, zda základní lidská práva budou plně dodržována a zároveň zda je političtí vůdci podporují. Svoboda projevu je základem všech evropských demokracií a nejinak by tomu mělo být v Srbsku. Závěrem, myslím si, že bych měl hovořit také o, o kontroverzním případu ICTY v případě v případě osvobození některých osob ze všech obvinění. Proces smíření a normalizace vztahu mezi zeměmi západního Balkánu je politickým imperativem a základní podmínkou pro úspěšný integrační evropský proces. Týká se to Srbska a daného regionu a my chceme, aby tento proces eh, fungoval i přes to pochybení Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Eh, všichni zločinci musí být postaveni před soud, a to v zemích, kde došlo k hm, těmto zločinům. Stále chybí 10 tisíc osob z války, která proběhla v 90. letech. Srbsko nebylo nikdy blíže eh, jednání o přistoupení. Je jim na dosah. A zpráva, o které dnes diskutujeme, nese pozitivní signál jak pro Srbsko, tak pro jeho občany a doufám, že Rada bude brzy schopna poskytnout Srbsku datum pro zahájení jednání o přistoupení. Měli bychom zahájit a otevřít další kapitolu vztahu mezi EU a Srbskem. Chci poděkovat také sekretariátu a mému týmu, kteří velice tvrdě pracovali na návrhu a těším se na spolupráci se stínovými zpravodajmi a na dnešní diskuzi. Děkuji. Very much, uh, Mr. Kacin. Děkuji panu Kacinovi. Milí kolegové, vzhledem k času, který máme a vzhledem k tomu, že nás čekají ještě další dvě zprávy, a vzhledem k tomu, že ty dvě zprávy se spolu souvisejí, ta zpráva týkající se Srbska a Kosova, tak pokud souhlasíte, tak eh, bychom nyní přišli ještě k diskuzi o procesu evropské integrace Kosova. Eh, je tady zástupce na paní eh, Lunáček a proto tedy vám předám slovo k úvodním slovům k té zprávě ke Kosovu. The chairperson and as you said, um, uh, Děkuji. Děkuji, já budu hovořit německy. Paní Lunáček onemocněla a poprosila mne, abych ji zastoupila. Takže já se o to ze všech sil vynasnažím. A chtěla bych představit některé body té zprávy. Paní Lunáček mne poprosila, abych řekla, že v těch jednotlivých oblastech samozřejmě by se dalo říci mnohem více, ale musela dodržovat pravidla, takže jisté oblasti prostě byly zestručněny a ona doufá, že eh, bude přeloženo do pozměňovacích návrhů na to, aby, to, aby se to mohlo ještě detailně dodržet. Zpráva vítá eh, výsledek studie proveditelnosti komise, která dospívá k závěru, že eh, dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Kosovem a EU může být uzavřena i když panují rozdílné názory mezi e, státy EU ohledně statutu Kosova. To je velice dobrá zpráva. Nyní tedy můžeme přistoupit k práci na hododě o stabilizaci a předružení. Co se týče zprávy, tak ta e, bere na vědomí zprávu z 10.9.2012, poté co Mezinárodní řídící skupina zjistila, že návrh na právní úpravu statutu Kosova eh, byl realizován. To je pozitivní krok, i když v této oblasti je třeba učinit ještě mnohé. Zpráva Eh, rovněž vítá dialog na vysoké úrovni mezi Bělehradem a Prištěnou, který eh, dává novou energii již stávajícímu dialogu. A na jiném místě ve zprávě paní Lunáček poukazuje na to, že chceme zabránit tomu, aby vznikaly paralelní struktury, či aby eh, již stávající paralelní struktury i nadále existovaly. Dále zpráva vítá explicitně revizi Eh, mandátu EULEXu a podporuje eh, zvláštní jednotku. Dále je toho názoru, že zpráva účetního dvora ohledně podpory právního státu Kosova ze strany EU eh, sebou pojí důležité otázky. Zpráva podporuje analýzu a doporučení této zprávy a vyzývá veškeré zúčastné aktéry, aby tuto zprávu realizovali, aby také zlepšili účinnost podpory ze strany Evropské unie. Zpráva z obhabu hledí zejména na chybějící účinné úspěchy v rámci boje proti korupce a organizovanému zločinu a vyzývá kosovské úřady, aby posílili politickou vůli a posílili eh, boj proti korupci na nejvyšší úrovni. Zde je třeba podotknout, že toto neplatí pouze pro Kosovo, ale pouze pro další země v tomto balkánském regionu. A možná ještě na závěr, ve zprávě se rovněž uvádí, je to bod 12, tam se poukazuje na situaci menšin, etnických menšin, ale také menšin, které vznikají na základě sexuální orientace. Toto má být ve zprávě zohledněno. Právě jsme bylo to minulý týden na výboru pro lidská práva, měli velice detailní eh, rozpravu o situaci menšin, zejména romské menšiny. I toto má být ve zprávě zmíněno. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát paní Lochbillerové a nyní bych dal slovo stínovému zpravodaji za EPP ke zprávě o Srbsku, pan Šoplin. Thank you, chair. My congratulations. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát panu Eh, Kalcinovi myslím, že opravdu v šesti tisících znacích udělal zázraky. Eh, už jsme předložili některé pozměňovací návrhy, možná jste si je mohli prostudovat. Já bych se chtěla vrátit eh, k těm hlavním zásadám, pokud jde o Srbsko a Kosovo. Mám pocit, že zákony a politika někdy ukazují jiným směrem. Pokud se podíváte na preambuly eh, srbské ústavy, tam se říká, že provincie Kosta, Kosovo je nedílnou součástí Srbska, že je povinností eh, každého státního orgánu chránit zájmy srbského státu na kosovském území. Mám pocit, že tohle je tedy právní stát v Srbsku, ale je to neslučitelné s politickým směřováním, eh, k němuž EU Srbsko povzbuzuje. A nevyhnutelně to vede k tomu, že musíme tedy vyzvat Srbsko, aby provedlo ústavní reformu. Nedovedu si představit, jak by Srbsko mohlo vstoupit do Evropy s touto ústavou. To je třeba říci. Zároveň někteří z vás asi ví, že ústavní soud v Srbsku eh, vlastně popřel autonomii Vojvodiny a to je zase v rozporu eh, s tím, co říkáme, že podporujeme Srbsko k decentralizaci. Eh, mám pocit, že to je takový jakobínský trend, který se ve Srbsku objevuje. Pokud jde o Kosovo, je třeba si uvědomit, že kosovští Srbové nikdy nesouhlasili s tím, že se stanou občany Kosova. To znamená, že Srbsko bude mít stále vliv na to, co se děje eh, v Kosovu. Nemůžete popřít země no můžete, ale není to moc eh, eh, jaksi plodné. Takže nejlepší je to uznat a nějak to upravit. Nebude to určitě jednoduchá cesta, ale je třeba se tomu postavit. Další věc, je ekonomika. Srbská ekonomika je v děsivém stavu. Nezaměstnanost je snad kolem 30% a čísla jsou dost nespolehlivá. Ehm, u mládeže je to přes 50%. Poměr mezi pracujícím obyvatelstvem a nepracujícím je zhruba jedna ku jedné. Ne, nebuďme pak přepraveni z ehm, migračních tlaků, tomu čelí mnoho zemí v EU. A poslední bod, ne tak důležitý, ale ten by měl být také zohledněn, je to, že bychom měli požádat Srbsko, aby otevřelo archivy, e, především archivy UDBA, které jsou relevantní pro celou e, oblast, pro celý region. Tady nejde jenom o Srbsko, které by mělo čelit vlastní minulosti, ale jde i o další bývalé e, části Jugoslávské federace, ať už se teď nazývají jakoliv a kdo, v tom se tady nechci nějak vrtat, ale to otevření srbských archivů by se mělo provést až do roku 1945. Všechny archivy UDBA, to znamená té srbské tajné policie a mělo by se to týkat i vojenských archivů. Děkuji. Děkuji, pane Šepfline, zvláště za tu důležitou poslední poznámku, tam opravdu souhlasím. Paní Kopa, stínová zpravodajka za SD. Dvě minuty, pokud možno. Ano, budu velice stručná. Chci poděkovat oběma zpravodajům za jejich zprávy. A souhlasím s panem Kalcinem, že to je pozitivní zpráva a že tedy poukazuje na změny v Srbsku a že je vhodné stanovit datum pro zahájení jednání. Ty trojí eh, volby v květnu byly uh, úspěšné. Nevím přesně, proč zpravodaj začíná touto informací v odstavci. Jedna vítá průběh těchto voleb. A tento odstavec vlastně má zdůrazňovat pozitivní vývoj na této úrovni, ale obávám se, že to nezohledňuje skutečnost, že volby znamenaly pouze omezený pokrok, pokud jde o přístup k EU od tedy března 2012. E, pan Kelcin a paní Luňáček se účastnili té delegace, podobně jako my. My jsme tam měli ujištění ze strany nové vlády, že budou v procesu postup pokračovat. Nicméně stále očekávám Eh, nějaké konkrétní výsledky. Byl to určitě dobrý signál, ale potřebujeme něco konkrétního, zvláště nyní, kdy uplynulo těch prvních 100 dnů nové vlády ta volební kampaň proběhla, potom eh, byla dlouhá jednání o vládě, pak byla letní přestávka, čímž se to celé dosti zpomalila a jak ta situace dnes vypadá, je dost nepravděpodobné, že by rada mohla rozhodnout o zahájení jednání už v prosinci. A to, i když požadavek na normalizaci stavu s Prištinou eh, se mezi tím splní. Říkám to, protože během diskusí s občanskou společností v Bělehradu jsme se setkali s přímými stížnostmi, že se příliš zdůrazňuje otázka Kosova a nehoří se tady o demokratizaci země. I když si nemyslím, že by tomu tak opravdu přesně bylo, tak bychom měli bedlivě naslouchat těmto stížnostem a chci tedy vyjádřit uspokojení nad tím, že návrh zprávy na začátku eh, se o tom v jednom odstavci zmiňuje, ale ta práva, tak jak ji mám dnes v ruce, v podstatě na celé jedné stránce hovoří o Kosovu. A když máme zároveň i zprávu o Kosovu samostatnou, tak proč opakovat stejné věci? Myslím, že tady eh, hrozí i velké neschody mezi námi. A byla bych opravdu velmi ráda, kdyby tato zpráva o Srbsku se věnovala pouze Srbsku a nestala se zprávou o Kosovu. Byla bych tedy raději, aby se tomuto tématu věnoval nějaký kratší odstavec. Já chápu, že to je velice důležité, ale v žádném případě by to neměla být zpráva o Kosovu. To bychom vyslali špatný signál Srbům. A dobrá věc je, že provádě, že probíhá provádění eh, a přijímání reform, ale je třeba postupovat rychleji, zvláštně pokud jde o soudnictví, boj proti korupci a svobodu sdělovacích prostředků. Pokud jde o korupci, tam už se zaznamenal trochu pokrok, ale neměli bychom zapomínat že tady je ještě hrozba zneužívání korupce k politickým eh, cílům a někde ta linie je velice tenká. A je tedy třeba zajistit nezávislost všech procesů, eh, zajistit tomu, aby se do toho nevměšovali politici a prošetřovat jednotlivé případy. Tak dobře, já už se tedy sklidním eh, a skončím, ale Určitě budeme mít ještě příležitost k diskusi a ještě jednou děkuji Jelko Kačinovi a Ulrike Luňaček, protože oba tady vyslali velice pozitivní signál, pokud jde o rozšiřování v regionu. Kolegové, máme už méně než 15 minut před sebou a ještě mnoho kolegů se přihlásilo do diskuse. Pan Tanok, stínový zpravodaj eh, pro Srbsko a Kosovo. Tak já mám možná tu výhodu, že jsem v malé skupině, takže jsem stínový zpravodaj pro kde co, ale také jsem zpravodaj pro Černou horu a jako takový bych chtěl poblahopřát panu Kalčinovi Chci poděkovat za odstavec 22, zlepšení vztahu mezi Černou horou a Srbskem, to je skvělé. Také se mi líbí odstavec 5, spolupráce Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem a 6, eh, obnovení dialogu mezi Bělehradem a Prištinou a také eh, bych eh, se chtěla přidat k tomu odsouzení rozhodnutí vlády zakázat gay pride parade. Já jsem mluvil o tom s celou řadou aktivistů a je to skutečně Eh, věc, která není v souladu s moderním myšlením v této oblasti, takže doufejme, že svůj postoj změní. A je to poměrně i v rozporu s postojem třeba právě v Černé hoře. Odstavec 8. Tady je ta otázka článku 359 a těch kosmetických změn. Já mám Eh, anglosrbské voliče, kteří v této zemi investují a mají pocit, že tento článek je použit k tomu, aby byli penalizováni a zbaveni majetku v Srbsku takže je to eh, vlastně takový eh, pozůstatek z komunistické minulosti a já bych eh, opravdu chtěl také podpořit tu výzvu, aby se ten článek 359 okamžitě revidoval, protože moderní zemi nemá moc co dělat. Jinak jsem s tou zprávou spokojený a blahopřeji Eh, Srbsku k tomu, že se stalo kandidátskou zemí. A pokud jde o zprávu paní Luňáček, tam tomu, eh, toho moc eh, nemám. Pokud jde o můj osobní pohled, myslím si, že tento parlament nemá moc co říkat těm pěti členským státům, které je neuznali, jak mají postupovat, protože to je čistě jejich věc. Jak už o tom hovořil pan eh, Flynn, otázka uznávání Kosova je velice složitá. Navíc odstavec 6 eh, rozdělení Kosova není jednou z možností. Já si osobně myslím, že to možností je a možná jednou na to přijde i mezinárodní společenství. Děkuji, pane Tenoku. Teď dám slovo panu Kukanovi, který je předsedou delegace mm, pro s východní Evropou. Děkuji, pane předsedo. To je škoda, že na to máme tak málo času. Pokud jde o zprávu o Srbsku, chci říct, že jsem plně spokojen s návrhem, jaký Jelko Kačin předložil. Myslím, že to je objektivní pozitivní zpráva která pozitivně hodnotí proces integrace Srbska a vysílá dobrý signál, pokud je o tento proces. Také plně podporuje tuto výzvu komisi, aby stanovila datum pro zahájení přístupových jednání. No, samozřejmě všichni chápeme, že to asi e, nebude nějak automatické. Srbsko bude muset pokračovat v reformách a ve všech potřebných krocích. Myslím, že je třeba zmínit boj s korupcí a organizovaným zločinem. Článek 359, ten slavný či neslavný článek, eh, pan Kalacin to dal do usnesení, myslím, že to je dobře a určitě bude do detailů sledovat další vývoj v této věci. Pokud jde o regionální spolupráci, Srbsko se, myslím, snaží, možná eh, by si to zasloužilo širší zmínku v odstavcích. A také si myslím, že je třeba zdůraznit proces smíření, především v návaznosti na nedávné tři e, rozsudky Mezinárodního trestního tribunálu. Myslím si, že ty tři rozsudky jsou takovou zkouškou Srbů a srbských eh, politických představitelů, alespoň eh, soudě podle vystoupení a eh, chování většiny politických představitelů v Srbsku, tak oni vystupují odpovědně a proevropsky. To je povzbudivé. Těším se na práci s panem Kelcinem, eh, pokud jde o definitivní formulaci textu a je to dobře odvedená práce, a to teď neříkám rozhodně z diplomatické zdvořilosti. Pokud jde o Kosovo, chci poděkovat paní Olňáček za dobrou zprávu. Kosovo dosáhlo pokroku v oblasti integrace, studie proveditelnosti komise otevírají bránku dalším krokům a závazkům ve vztahu ke Kosovu. Chci přivítat prohlášení komise, že za poslední tři roky Kosovo zvýšilo své schopnosti naplnit povinnosti plynoucí eh, z dohod, ty, ten návrh zprávy jasně na to poukazuje. Především hovoří o tom, co je třeba ještě dokončit před SAA. Zmiňuje se tady také liberalizace, hovoří se o neferové izolaci kosovské společnosti. Myslím, že Evropská unie v Kosovu investovala hodně a proces integrace by v Kosovu měl pokračovat. Je třeba, aby Evropský účetní dvůr zpracoval zprávu o Kosovu. Nesouhlasím s tím, že se tady říká, nebo hovoří o specifických obtížích v důsledku neuznání ze strany pěti států. Já myslím, že to může způsobit problém, ale není to e, ten hlavní problém. A odstavec nějaký by měl být věnován tomu, aby e, tady byl vyváženější a spravedlivější jazyk, zejména pokud jde o vztahy mezi Kosovem a Srbskem. Děkuji vám. Uh, Děkuji panu Kukanovi. Nyní dám slovo panu Poseltovi, jakožto stínému zpravodaji za eh, skupinu EPP. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych masivně podpořit eh, návrh zprávy, který předložila kolegyně Luňáček, i když to musíme na jistých místech ještě posílit. Nejdůležitější body je odmítnutí veškerého rozdělení Kosova, kdo toto spochybňuje ten vytváří nové krize a možná dokonce i ozbrojené konflikty v tomto regionu. Dále je třeba například eh, i v Srbsku diskutovat o té otázce té Preševotalis, eh, dál Černohora, Makedonie, všechny tyto státy, které by potom mohly otevírat další eh, spory o hranice, takže já tady varuji před tím, aby se to tady otevíralo v parlamentu, takováto debata. Parlament se dvou třetinovou většinou odhlasoval územní celistvost Kosova. Ovšem eh, při té podmínce, že se dodrží ochrana menšin. A ochrana menšin je eh, to nejlepší, co můžeme učinit na západním Balkáně. Samozřejmě třeba dodržovat kritéria eh, plánu Atisáryho. Toto si myslím, že je dobrý plán. E, v Srbsku to už nemáme, já bych chtěl tedy zrovna jmenovat příklad Preševa. Proto navrhuji, abychom obě země posuzovali podle stejných měřítek. Nejlepší by bylo, kdybychom měli vzájemnou bilaterální dohodu, ve které by obě dvě země zaručovaly stejné standardy pro své menšiny. Ovšem od tohoto stavu jsme velice vzdáleni a proto si myslím, že ta formulace ve zprávě kolegy Kačina, která se týká menšin, je velmi pozitivní a já jsem toho názoru, že bychom se měli pokusit opravdu měřit eh, obě dvě země stejným metrem, protože pouze v tom případě nás v regionu budou brát vážně. Proto jasně říkám, podporuji zprávu paní kolegyně Luňáček, rovněž podporuji zprávu kolegy Kačína, ale co se týká těch přístupových vyjednávání a menšin, tak tam jsem proto, abychom zvolili poněkud moderátnější jazyk. Děkuji mnohokrát panu Posletovi a nyní má slovo pan Pancery, což je Steven, stínový zpravodaj za SAD. Velmi stručně. S eh, zpráva je podle mě takovou ještě zprávou přechodnou nebo přechodu. Nemůže být ani dlouhá. Nicméně, v případě Kosově, Kosova máme jako je tři úrovni. Jednak jde o nezávislost a vnitřní svrchovanost a o potřebu posílit tuto svrchovanost prostřednictvím reform, které budou stále hlubší. Dále tady je druhá rovina a to je role mezinárodního společenství, která musí vyřešit svá dilemata. A pak třetí nejproblematičtější rovina, to je uznání ze strany eh, severní části Kosova. Já si myslím, že toto zpráva by měla být výraznější, silnější, měla by důrazně požadovat, aby reforma a dialog postupoval předu mnohem výrazněji. Výzva následujících měsíců se týká jak mezinárodního společenství, tedy i EU, a jde o to, aby ty tři roviny byly stále konzistentnější, pokud nám jde o větší stabilitu daného regionu a pokud nám jde o přiblížení se EU, a to platí nejenom pro Kosovo, ale také pro Srbsko. Je tedy zapotřebí trochu zapracovat na eh, reformě a dialogu. Tady je třeba posílit aktivity. Děkuji. Děkuji, pane Pancery. Stále ještě máme čtyři zájemce o slovo. A všechny prosím pouze o minutová vystoupení. Bohužel tato diskuze i ta další diskuze, která se týká Islandu, tak ty budou muset být odloženy v důsledku naší diskuze o situaci v Egyptu. Nyní pan Langberis, jedna minuta. Nehlásil jste se o slovo? Dobře, tak pan Preda. Děkuji mnohokrát. Așa să spun două cuvinte despre raportul referitor la Serbia, ehm, subliniind înainte de toate Eh, já jsem poprosil o to, abychom eh, tuto rozpravu odložili, ale nyní tedy dvě poznámky ke zprávě, která se týká Srbska. Je v zájmu Evropské unie, abychom co nejdříve zahájili eh, vyjednávání se Srbskem. A navíc musím říci, panuje rozpor v té zprávě o Srbsku. De pildă insistența cu care cerem... Požadujeme toho po Srbsku tolik, jako kdyby už eh, byla členem EU. Myslím si, že musíme být eh, v našich očekáváních preciznější, konkrétnější. A měli bychom jasně říci, jaká je úroveň normalizace vztahu mezi Srbskem a Kosovem. Co se Jaká je správná úroveň normalizace ehm, podle komise, která je nutná pro to, aby bylo zahájeno jednání se Srbskem? Paní Briságič, máte jednu minutu. Eftersom vi har så kort tid Och eftersom... Vzhledem tomu, že máme tak málo času a vzhledem tomu, že pan Kukan už řekl to, co jsem chtěla říct já, tak se omezím na to, že abych vám pouze poblahopřála, protože si myslím, že to je skvělé východisko pro to, abychom mohli dále v diskuzi pokračovat. A v podstatě jste tam uvedl všechno Ok, okay, já jsem jag A början. Řeknu to ještě jednou. Jelikož pan Kukan řekl prakticky vše, co jsem chtěla říct já, omezím se pouze na to, že s ním souhlasím a dále chci poblahovřát panu Jelkovi Kacinovi, protože se mu povedlo tam dostat do zprávy veškeré důležité otázky a myslím si, že to je skvělé východisko pro další diskuzi. Kromě toho souhlasím také s panem Tanukem, s tím, co řekl k odstavci, eh, kde se hovoří o článku 359 a předložím také ještě pozměňovací návrhy, které budou upřesňovat danou věc. Obecně, pokud je o pozměňovací návrhy, které předložím, tak eh, ty se budou týkat eh, požadavku na vládu, aby implementovala vše, co jsme doposud požadovali. Pan předsedající, pan Petrle jako poslední. Vím, že situace v regii je vedno komplikovaná. Děkuji, pane předsedo. Situace v regionu je velmi komplikovaná a velice napjatá. A proto je velmi důležité, abychom mohli jak v Srbsku, tak v Kosovu eh, stanovit pozitivní vývoj. A to i když v Srbsku um, asi nalézáme více pozitivních prvků. Děkuji panu zpravodaji eh, za tón, ve kterém se nese jeho zpráva. Co se týče Srbska, jsem rovněž velice rád, že jsme zjistili pokrok v oblasti právního státu a také v oblasti dobrých vztahů se sousedními zeměmi a rovněž v dialogu s Preštinou. Samozřejmě jsou tam i oblasti, kde nedošlo k pokroku, či kde se neschodneme v našich názorech na to, zda k pokroku došlo, či ne. Měl jsem příležitost eh, sledovat pro evropskou orientaci nové srbské vlády a doufám, že mm, se e, toto bude dynamicky nadále rozvíjet a že srbská vláda a celá srbská politika bude mít, e, jak si bude otevřeně naslouchat e, nám, když hovoříme o nedostatcích, které jsme zjistili. Děkuji panu Petrlemu. A nyní se chci říct, zda se, zda se chce Chobit slova generální ředitelství pro rozšíření, prosím. Děkuji panu zpravodaji za dobrou zprávu. Skutečně tam jsou obsažena všechna, všechny klíčové signály, eh, které by měly být ve zprávě o pokroku. Srbsko dostalo určitý statut a je nezapotřebí sledovat, zda jsou ve svých krocích konzistentní. Myslíme si, že nové vedení činí určité kroky. Začala byla zahájena reforma. Brzy bude přijat akční plán. Bude následovat po zprávě o pokroku a mm, měl by být přijat národní eh, plán týkající se přiblížení eh, AKY v dalším období. A myslím si, že to vše by se mohlo také objevit ve vaší zprávě, protože tyto kroky nastanou brzy skutečně se zaměřují na zbytek reformy, které jsou, která je takovající část. Srbsko doufá, že jednání bude zahájeno brzy. Jde o zjevný a udržitelné, zjevné udržitelné zlepšení vztahu se Srbskem. Myslím si, že bychom měli jasně odlišovat mezi tím, co je zapotřebí učinit, a to znamená zaměřit se na klíčové priority a kritéria, jak jsme definovali loni, a musíme rozlišovat mezi tímto a dlouhodobějšími eh, cíly a přístupem týkajícího se normalizace vztahu s Kosovem. Úplná normalizace vztahu je něco, co si vyžaduje přístup eh, postupný, krok za krokem. A je to součást eh, toho rámce vyjednávání se Srbskem, ale není možné, že mm, abychom očekávali, že se to vyřeší během, hnedka během následujícího období. A momentálně je důležité, aby e, dialog na vysoké úrovni nás ujistil o tom, že dochází k provádění dohody. A doufáme, že se objeví další nové dobré zprávy. Budeme situaci sledovat Jakmile bude dostaženo podstatného pokroku klíčových priorit, tak eh, poskytneme zprávu a myslíme si, že vaše zpráva, která by měla být eh, v březnu, tak eh, bude výborně načasovaná. Pán předsedající, děkuji. Ještě ke Kosovu. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád poděkoval paní Luňáček za návrh zprávy a samozřejmě jí přejeme, aby se brzy dotavila, uzdravila. Těšíme se hlavně na dvě věci. Jaké je ve studii v proveditelnosti popsáno, tak doufáme, že eh, bude, moci brzy, bude možné brzy předložit mandát pro vyjednávání s Kosovem, že to bude možné co nejdříve, za předpokladu, že klíčové priority Eh, které byly identifikovány v studii proveditelnosti, bude Kosovo řešit. Doufáme, že budou pokračovat dialog na vysoké úrovni, že bude dále produktivní. Eh, zítra proběhne setkání a to bude mít samozřejmě zásadní dopad na trvání a pokračování dalších vztahů mezi EU a Kosovem. Doufáme, že zítra a pozítří nám přinesou dobré výsledky a že se to odrazí také eh, v závěrech rady z příští týden. Pan předsedající, pane Kacine a paní Lochpil, máte ještě čas na závěrečná prohlášení. Pan Kacin, děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl poděkovat eh, všem za ta pozitivní slova, za pozitivní signál, protože musíme přistupovat jak k Srbsku, tak ke Kosovu pozitivně. To je důležité. Eh, stručně bych se vyjádřil ke dvěma věcím, které tady zazněly. Za prvé, rád bych vás informoval, že všichni moji kolegové, všichni stínoví zpravodajové dostali mnohem obsáhlejší zprávu, a díky tomu jsme mohli eh, být v textu konzistentnější při vypracování textu a při předkládání pozměňovacích návrhů. Pak k tomu, co říkal pan Posled. Okrajová otázka a Kosovo a Srbsko. Já myslím, že kolegové europoslanci, kteří jsou ze sousedních eh, států, by mohli předložit pozměňovací návrhy, které budou více odrážet realitu. To není mojí povinností. Já jsem předložil návrh, ale předpokládám, že se všichni zapojíte tak, aby ten daný obrázek byl co nejrealističtější. A za druhé, očekávání paní Kopy, která tady teď není, pochází ze země, jež Kosovo neuznala, požaduje, abychom tam uvedli co nejméně eh, věcí o Kosovu ve zprávě o Srbsku. Dokud v srbských médiích, nebo pokud v srbských médiích dají dvakrát větší prostor Já myslím, že to je propojeno i s tím, kolik prostoru se tomu dává v srbských médiích. A myslím, že to, co požadujete, je nemožný cíl. Ale na druhou stranu, a tady reaguji na to, co řekl pan Tenok, a sice, že e, těch pět zemí uzná nezávislost Kosova, tak těchto pět zemí, a to platí pro všechny, se postavili proti, proti rozdělení Kosova. A to nám usnadňuje situaci. Zítra, zítra se potkám s panem Dačičem, potkáme se tady v, Pras, v Bruselu. Jsme v neustálém kontaktu a doufám a jsem přesvědčen, že jejich aktivní zapojení do tohoto dialogu vede k pokroku. O co se snažíme? Snažíme se o vybudování vzájemné důvěry. A na konci dne to není tak, že bychom diskutovali pouze o pokroku, kterého bylo dosaženo na úrovni vlády. Máme tady dva problémy. Prezident Srbska nenavštívil všechny sousední země a doufejme, že naše zpráva o hospodě k tomu, že bude aktivnější. Týká se to zejména Chorvatska. A dále parlament by měl být zapojen do dialogu v daném regionu. Děkuji, pane předsedo. Paní Apila. Děkuji mnohokrát. Slyšela jsem právě, že zpráva paní Lunáček má velkou podporu. Já jsem si také zaznamenala i ty kritické hlasy a Eh, vše jí takto předám v detailně. Děkuji. Milí kolegové, děkuji, že jste, děkuji, že jste eh, měli pochopení pro ten krátký čas, který jste měli na připomínky. Budeme danou věc ještě sledovat, a ještě tři sdělení. 9. ledna je lhuta pro eh, předkládání pozměňovacích návrhů pro zprávu o Srbsku do 12 hodin a to tež platí právě pro proces evropské integrace Kosova a danou zprávu. A poslední sdělení je poslední bod, sice bod číslo 12, a ten odkládáme na eh, další zasedání našeho výboru, protože už na něm nezbývá čas. Eh, děkuji za pozornost a přeji hezký večer.